Máme dneska na pořadu jednání eh, různá hlasování, jimiž schůzi zahájíme. A ostatně nacházíme se dnes eh, v této místnosti a prosil bych proto, abychom úvodem prověřili fungování elektrického hlasování. Bohužel nemáme eh, displeje k dispozici a proto zahajuji nyní testovací hlasování.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 Dobrá, takže eh, začneme se zprávou Marinesku. Um, first of all, compromise one. Who is in favor? Comprom- kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, drželi se, schváleno. Návrh, kompromisní návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9 pro, proti, drželi se, zamítnuto návrh 10 pro, proti, drželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh, můžete si ho tu přečíst, je někdo proti? Není, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 11 pozměněném znění, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 k návrhu 15. Jsou námitky? Nejsou? Takže budeme hlasovat o 15. Kde je pro? Proti? zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 16. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pokud je 16 přijatá, 17 odpadá, takže 18, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 19, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 20 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21, kde je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odpadá, omlouvám se, říká pan předseda, tento návrh odpadá, protože byl přijatý návrh 24. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, omlouvám se, kompromisní návrh 4, kdo je pro, kompromisní návrh 4, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 30, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o kompromisním návrhu 35, zahajuji hlasování. 35. Máme tady jednoho kolegu z EPP navíc. Můžete si prosím vyjasnit, kdo nemá hlasovat? Děkuji. Jeden člen z EPP. Výborně, takže nyní končím hlasování. Návrh byl zamítnut, takže já jsem to dobře neviděl. 30. s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo námitku? proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu 36 v pozměněném znění. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 39. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Návrh 40, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 42 a 43 jsou totožné, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 6, kde je pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 7, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 49, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 8, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh, o, o, návrh 52, kde je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 54, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 57, zahajuje int... Omlouvám se, říká pan předseda, tento návrh odpadá? Nikoli. Návrh 56 byl zamítnutý, takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 57, prosím. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 57. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 58, kde je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 9, kde je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 61, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 67, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 68, hlasujeme prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. A návrh byl zamítnut. A nyní pokračujeme pozměňovacími návrhy 69-70, totožné kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh s ústním pozměňovacím návrhem má někdo námitku nikoli, takže hlasujeme o návrhu 72, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 73, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76 pro, proti, drželi se schváleno, 77 pro, proti, Drželi se schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 11, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 80, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 82 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, Prosím znovu, kdo je pro pozměňovací návrh 85, proti, zdrželi se zamítnuto. Je-li 85 přijatá, další dva odpadají, přijatá nebyla, takže 86, kde je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 86. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrhy výboru EKON. Ekon 2, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ekon 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ekon 4, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Někdo je proti hlasování en blok? Není tomu tak, dobrá, takže budeme hlasovat en blok o pozměňovacích návrzích. Ekon 5 až na konec, Kdo je pro Ekon 5 až konec? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Takže nyní budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Bylo to jasně přijato a já blahopřeji panu Marineskovi zpravodaji. Děkujeme. I continue the votes. A nyní pokračujeme v hlasování a sice zprávou Barčitis. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh dvě, Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh tři, Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyři, Pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, eh, zdrželi se eh, zami, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní bychom mohli hlasovat unblock 15 až 17. 15 až 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh, někdo je proti? Ne, nikdo. Pozměňovací návrh 12, um, upravený pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Two points left. Dále Empl 1 a 2. Můžeme to prohlasovat eh, en bloc, takže kdo je eh, pro hlasování en bloc, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní zahajuji elektronické hlasování ke zprávě Balčity se zahajuji hlasování nyní. Hlasovali jste všichni? Ukončuji hlasování. A blahopřeji zpravodaji panu kolegu Balčitisovi ke zprávě. Právě jsem byl informován, že se jedná o první iniciativní zprávu, kterou jsme schválili podle eh, pravidla, speciálního pravidla o zprávě koordinátorů. Blahopřeji. A nyní pokračujeme zprávou Inge Gresle. Pozměvací návrh 1 a 2 jsou shodné. Kdo je pro? 1, 2. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměvací návrh 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 5 a 6 pro, proti, to prověříme elektronicky. Eh, pozměňovací návrh 5 a 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 4 odpadá.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 Dobrá, tak hlasujeme tento, o tomto upraveném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozněvací návrh 19. Pro? Promiňte, to už je eh, pokryto. Takže ústní pozněvací návrh zpravodaje. Je někdo proti? Ano, vy jste proti, takže nemůžeme o tom hlasovat, jestli je, jestliže je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a budeme pokračovat 21. Kdo je pro 21? proti, zdrželi se, ne, promiňte, opakuji hlasování. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 23, dílčí hlasování, první věta, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá věta, pro, proti, Promiňte, to musíme prověřit. Druhá věta, elektronické hlasování. Zahajuji. Hlasovali jste všichni, takže končíme hlasování. Odpadá, je-li pozměňovací návrh 23 schválen, ale nyní máme schválenu pouze jednu část pozměňovacího návrhu 23. Jak s tím naložit? Nevíme budeme raději o tom hlasovat a prověříme to poté. Takže kdo je pro 22? Kdo je proti? Zdrželi se eh, zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 25. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 27 dílčí hlasování, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28 je již pokryt, takže eh, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh. Děkuji vám a omlouvám se. Vracím se k pozměňovacímu návrhu 30. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nezamítnuto. Dobrá, já jsem pouze testoval um, vaši bdělost, takže pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to jednoznačně zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 33 s ústním pozměňovacím návrhem vy jej stahujete, takže bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro bez tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo je proti? E, prověříme to elektronicky. 33 bez ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, tak končím hlasování. A je to zamítnuto. 13 ku 13. 34, e, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 35 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 36 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 41 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 40 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pokračuji 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 38 se nehlasuje. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Pokračujeme 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. O 45 se, se nehlasuje. 46, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? O e, pozměňovacím návrhu 48 se nehlasuje, takže pokračujeme e, s hodnými návrhy 48-49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Elektronicky prověříme 48 a 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní kompromis 7. Kdo je pro Kompromis 7. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 52 a 53 jsou shodné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To není jasné. Takže opakujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, nebylo to jednoznačné a nyní je to zamítnuto opět 13 hlasy ku 13. A nyní původní odstavec a ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo. Můžeme tudíž hlasovat. Padesát dvojka, padesát trojka byly zamítnuty, takže ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, elektronicky to prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končíme hlasování. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 11a, nový ústní pozněvací návrh zpravodaje. Je někdo proti tomuto ústnímu návrhu? Nikdo, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 55 byl stažen. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 56 byl již eh, pokryt, takže eh, mohu nyní zahájit elektronické hlasování o zprávě jako celku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme hlasování. A blahopřeji. Spravodajce Inge Gressle této velmi důležité zprávě o EPPO. Děkuji vám. to allow Mr. Ivan to arrive. Okay. Dear colleagues. Milé kolegyně, milí kolegové. Já vás požádám o pozornost. Liebe Kollegen, es geht jetzt um eine Änderung der Tagesordnung. Eh, došlo ke změně pořadu jednání. Z, pan eh, zpravodaj k bodu 19 se eh, bohužel ještě nestihl eh, dostavit, je na cestě z letiště do parlamentu, je v autě, takže eh, společné podniky Evropské unie, to je bod, kterým se budeme zabývat teď, protože zpravodaj pan Paul Rubik je tady, souhlasí s tím, ale my musíme Eh, souhlasit také s tím vzít na vědomí, že příslušný eh, člen účetního dvora dnes dopoledne tady také není. Takže pokud s tím souhlasíte, podívali bychom se na bod pořadu jednání číslo. Číslo, moment prosím, 52 a další, tedy e, společné podniky. O tom se mělo jednat dnes odpoledne, ale nevidím, že by byl někdo proti, takže dám slovo Paulu Rubigovi. Já děkuji, pane předsedo. E, vážené dámy, vážení pánové, Všichni jsme si vědomi toho, že Evropa se nenachází v, ve snadné situaci. Máme eh, nezaměstnanost v mnoha částech Evropy na opravdu vysoké úrovni a proto je nutné, aby Evropská unie eh, přijala určitá opatření, která eh, našemu průmyslu a našemu hospodářství dá takovou možnost, dá možnosti, abychom se stali mm, konkurenceschopní dostupnými v mezinárodním měřítku. A to si žádá zejména nové produkty a nové služby, které eh, se budou odlišovat od těch dosavadních a vzniknou eh, díky nim šance, aby se eh, zvyšovaly globální obraty. Máme Horizont 2020 samozřejmě a programy sedmého rámcového programu pro výzkum, které přinesly nová vysoká měřítka, vysoké nároky a já jsem rád, že díky seškrtání celkového rozpočtu Evropské unie na následujících 700 let o přibližně 4%, přestože se podařilo program Horizon 2020 upravit podle eh, aktuálních podmínek. Sice 100 miliard euro nebylo dáno k dispozici, tak jak požadoval eh, parlament. Eh, došlo k, ke snížení na 80 miliard, ale já si myslím, že právě společné podniky i přesto, zejména podnik Artemis, Um, který se zabývá informačními a komunikačními technologiemi a systémy um, a jejich výzkumem. Pak máme Clean Sky, kde právě Evropa díky Airbusu a mnoha dalším uh, leteckým uh, firmám a ekologickým firmám je velmi aktivní. Dále máme Evropskou radu pro nanoelektroniku ENIAC, která uh, se zabývá telekomunikační oblastí a má zde velmi dobrou pozici. Eh, velkou roli tady hraje výroba komponent pro v rámci celého řetězce čerpání hodnot, vytváření hodnot. Tady jsme svou pozici částečně e, ztratili, ale doufáme, že se nám podaří ji znovu získat. Pak máme FCH, společný podnik pro palivové články a vodík. E, Eh, zabývající se budoucností dopravy. I tento podnik určitě bude hrát v budoucnu velkou roli, protože tady jde o odklon od tradičních fosilních paliv směrem k novým technologiím a eh, krom vodíku tady jde také o e-mobilitu jakožto třetí složku. A Eh, proto eh, výzkum eh, také kogeneračních jednotek zde hraje velice důležitou roli. Další důležitou věcí která v nejbližší budoucnosti bude hrát obrovskou roli, to je iniciativa IMI, to jsou inovativní léčiva. Já si myslím, že právě v oblasti prevence se dá očekávat velký vývoj Eh, výzkumu a výzkumné spolupráce. Eh, dále si myslím, že tato iniciativa eh, již v mezinárodním měřítku dosáhla opravdu velkého uznání a myslím si, že Eh, tady mm, je vhodné, že se pokoušíme předefinovat ehm, nejdůležitější témata. Pak tady máme Fusion for Energy, eh, na tom pracoval parlament velmi intenzivně, ehm, tedy z této velké technologie jaderné fúze se snažíme odvodit to, co malé a střední podniky eh, v mezinárodním měřítku mohou využívat. My víme, že mezinárodní konsorcium eh, samozřejmě má problémy s financováním v této oblasti, ale myslím si, že mezinárodní smlouvy eh, zajistí to, že eh, tento podnik přeci jenom eh, bude moci pokračovat. Já si myslím, že velmi důležité, eh, další důležitou věcí je Cezar, což je mm, Evropský podnik pro bezpečnost eh, letecké navigace. To je opět oblast pro budoucnost velice důležitá a Myslím si, že eh, tady je důležité, aby se zkracovaly eh, o letecké trasy, aby se využívaly energeticky účinnější paliva. Eh, tady mm, je to velká výzva pro vědce a výzkumníky, kteří si myslím, že tuto oblast velmi dobře již analyzovali a je velmi důležité podniknout nyní další návazné kroky. V prosinci 2013 a v lednu 2014 jsem se osobně sešel Eh, se zástupci těch společných podniků. Eh, velice intenzivně jsme eh, diskutovali o těchto možnostech. Čtyři z těch společných podniků již ze strany účetního dvora Eh, dostali eh, kvalifikovaný, kvalifikované stanovisko, takže si myslím, že není nutné eh, odmít, aby parlament jim odmítnul udělit absolutorium. Enia, Kont Artemis, Eh, tam eh, byly, Artemis, eh, tam byly určité problémy s financováním. Členské státy nemohly poskytnout spolufinancování, Evropská unie částečně také ne a některé podniky dokonce. Potom inovativní léčiva, tam proběhlo neoficiální setkání, kde jsme o tom diskutovali a zjistili jsme, že ta kritika musí být opravdu brána vážně. Tady jsem jsem mluvil také s, příslušným, eh, s příslušnou osobou z účetního dvora a chtěl bych zmínit, že účetní dvůr se velmi silně eh, angažoval nejen v tom, aby prověřil, aby prováděl kontrolu, což udělal velmi intenzivně a dohloubky, ale také, aby radil těm společným podnikům. A to samozřejmě eh, v Evropském parlamentu a nám ve výboru jde o to, aby eh, se neopakovaly chyby v budoucnosti, aby ty, ta chybovost se snížila a k tomu nějaká kontrola nestačí. Já myslím, že je důležité, aby eh, probíhalo také vzdělávání a informování ze strany účetního dvora pro ty společné podniky. To má pro ně opravdu velký význam a to se právě v IMI e velice dobře podařilo. Já eh, děkuji za ten čas, který byl tomuto věnován navíc, ale který nakonec bude mít eh, pozitivní eh, přínos pro rozpočet Evropské unie, protože chybovost do budoucnosti určitě bude snížena a tím pádem prostředky budou využívány transparentněji a efektivněji. Proto jakožto zpravodaj bych byl pro absolutorium veškerých společných podniků, a e, odpovědným osobám bych rád poděkoval za vynikající spolupráci. Já vám děkuji. Děkuji zpravodaji Paulu Rybigovi a rád bych se zeptal, zdali se někdo hlásí o slovo k tomuto bodu. Paní Gresle? Já jsem chtěla jenom poděkovat zpravodaji a myslím si, že rozdělení na agentury a společné podniky bylo nutné a bylo správné, protože poprvé za několik let, eh, co jsme to rozdělení udělali, se skutečně těmi společnými podniky cíleně zabýváme a eh, je vidět, že je to opravdu zapotřebí. Ty společné podniky eh, také může o nich být rozhodnuto možná různě v rámci té skupiny, ale jsme rádi, že jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli a důležité je, abychom dosáhli zlepšení situace situace a v to doufáme. Děkuji. Ještě nežli dám e, slovo zpravodaji, tak dostane slovo kolega z Tavarka Kis. Já vám děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já bych chtěl také poděkovat zpravodaji e, za jeho zprávu, za jeho prezentaci a souhlasím s tím, že absolutorium by mělo být uděleno všem společným podnikům Evropské unie, protože eh, je, ale současně je potřeba si uvědomit, že je zde stále potenciál pro další zlepšování, zejména eh, pro zajištění eh, lepší eh, rozpočtové disciplíny a to i na, cel, na evropské úrovni. Musíme zajistit, aby peníze daňových poplatníků byly využívány správně, efektivně a transparentně. A souhlasím se s pravodajem v tom smyslu, že další kontroly jsou nutné. Um, a e, je nutné e, vytvořit e, specializovanou zprávu, abychom věděli, kde jsou rizika těchto podniků. Děkuji vám. Dále se o slovo už nikdo další nehlásí, tak poprosím ještě jednou pana zpravodaje. Děkuji. Já si myslím, že společné podniky jsou opravdu dobrým modelem, abychom, proto abychom i v budoucnosti mohli partnerství veřejného a soukromého sektoru provozovat eh, ve spolupráci s členskými státy, i když existují takové členské státy, které jsou v obtížné finanční situaci. Nám všem je jasné, že o to nutnější ale je, aby výzkum a věda byly podpořeny a e, doufám, že tyto problémy jsou pouze e, dočasné a e, mohu pouze, už pouze zdůraznit, že určitě má smysl, abychom do budoucna zřizovali další společné podniky, protože v mezinárodní eh, vědecké konkurenci si myslím, že je to pro nás dobrá možnost vytvářet zajímavá pracovní místa, zejména pro naše mladé eh, vědce a je to opravdu dobrá investice. Děkuji vám. Ja, nikdo další se o slovo nehlásí a proto tento bod pořadu jednání můžeme uzavřít. Děkuji zpravodaji a nyní se ptám, zdali můžeme pokračovat a pokud ano, pak kterou zprávu zvolíme jako další. Eh, on se mezi tím dostavil zpravodaj pro absolutorium eh, parlamenta, eh, parlamentu a já ho jenom budu informovat, že zatímco vy jste váznul v dopravní mm, koloně, takže eh, jsme udělali jiný bod pořadu jednání. Eh, takže teď se můžeme vrátit k bodu číslo k bodu, tedy, který, který se týká udělení absolutoria parlamentu, to je bod pořadu jednání číslo 19 a já dám slovo panu eh, Ivanovi, který je naším zpravodajem pro toto téma. Prosím, máte slovo.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 Eh, finanční hospodaření eh, parlamentu o, za rok 2012. O tom se hovoří. Eh, některé jazykové kanály zdá se neběží, není Němčina. Dobrá, tak snad už to bude v pořádku. Omlouvám se. Prosím, pane zpravodaji, omlouvám se, že jsem vás přerušil. Prosím. dobrá. Čili je to velice citlivá zpráva, pravděpodobně nejcitlivější z celého balíčku eh, absolutorií, protože eh, brzy budou volby a hovoříme tady o eh, absolutoriu parlamentu o hospodaření za rok 2012. Je to pochopitelně naše téma, ale je to téma eh, obecného hospodaření s veřejnými prostředky. A musíme být objektivní, profesionální a ne, nezneužívat to pro hm, volební účely. Takže je důležité, aby náš výbor eh, o tom vedl zcela profesionální, objektivní, neutrální a transparentní rozpravu. Jak si všimnete ve zprávě, jsme tedy navrhli udělení absolutoria parlamentu. Eh, to je rozhodnutí, které jsme přijali po přečtení všech účtů a zprávě, eh, po přečtení zprávě účetního dvora a na základě těchto dokumentů můžeme opravdu eh, udělit absolutorium. První referenční bod tady se týká stanoviska účetního dvora, Eh, což je externí nezávislý auditor, což je současně v souladu se stanoviskem vnitřního auditora. A účetní dvůr ve svém hodnocení uvádí, že eh, míra chybovosti se blíží nule. administrativní náklady, kromě toho jsou vynakládány efektivně. Evropský parlament spolu s ostatními evropskými institucemi se v roce 2011 zavázal eh, vést úspornou politiku a my jsme eh, jak si učinili velké úsilí v letech 2011 i 2012, takže je plnou pravdou, že jsme ušetřili tak, jak jsme slíbili. A samozřejmě můžeme a musíme pokračovat touto cestou a nepolevovat. Evropský parlament eh, přeze všechno je jedinečná instituce ve světě, jedinečná a problém eh, křesel je poměrně citlivý, nicméně o tom rozhodují členské státy. A my jsme do této zprávy zahrnuli také studie, které analyzují problém tří eh, křesel a odpovídajících nákladů, ale my nemůžeme eh, jak si činit parlament odpovědným za eh, výdaje spojené se třemi křesly, jestliže o tom rozhodují členské státy. A také jsme se zabývali výdaji na nemovitosti a jejich údržbu Hm, tam jsme zdůraznili tento aspekt a nesmíme jej zapomínat také, když se bude parlament zavazovat k novým výdajům do nemovitosti. Co se týče bezpečnosti, bylo činěno mnoho úsilí nového, jak co se týče o naší osobní bezpečnosti, tak bezpečnosti budov a, jest, e, a jestliže e, budou tyto služby internalizovány, bude to e, zjevně úspora. Kromě toho je důležitá také bezpečnost na internetu, stejně důležitá jako osobní bezpečnost. V poslední době došlo k několika hackerským útokům. Eh, víme, eh, že od poslechy telefonních hovorů jsou velice významným problémem a musíme proto dál pokračovat a potřebujeme nezávislou studii, která by nám řekla, do jaké míry jsme vystaveni budouc, v budoucnosti kybernetickým útokům, tak abychom zajistili nejvyšší míru e, bezpečnosti fyzické i kybernetické do budoucna. Takže tolik hlavní body mé zprávy a mm, rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Vielen Dank, Herr Berichterstatter Ivan, für Ihr Děkuji, pane Ivane, za vaši zprávu a e, e, já bych nyní zahájil diskusi k této zprávě. Kdo si přeje e, slovo? Jako prvnímu uděluji slovo panu De Jongovi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A můj dík samozřejmě patří i zpravodají Možná eh, jsou tady ale ještě určité mezery v tom absolutoriu. Já jsem žádal o lepší přehled o případných incidentech Eh, dosud se eh, mi tohoto přehledu nedostalo a je tudíž obtížné eh, rozhodovat o udělení absolutoria za rok 2012. Bez toho doufám, že se sekretariátem se nám podaří uskutečnit ještě jedno zasedání, ale Eh, rád bych přesto měl ještě několik vyjasnění, anebo snad eh, bych tomu měl eh, říci nebo to označit jako pozměvací návrhy, které mám. Chybí mi tady trochu transparentnosti. A pak ještě důležitý bod, na který chci poukázat z hlediska pozměvacích návrhů, totiž výběrová řízení parlamentu a pak se najdou ještě další body, například náklady, na ty tři sídla Evropského parlamentu. Zůstává ještě několik otázek otevřených. A jak říkám, ještě čekám na další informace. Eh, pokud jde o udělení absolutoria za rok 2010, už tehdy jsme požadovali v rámci zprávy i analýzu nákladů. Nyní je to už poměrně dobré, ale přesto přeze všechno potřebuji ještě další doplňující informace. To jsou uh, moje, to je moje stanovisko. Děkuji zpravodaji, ale uh, ta zpráva musí být ještě doladěna a proto potřebujeme ještě um, další doplnění. Děkuji vám. Hlásí se další poslanci. Ano, pan kolega Rubik a poté paní Gresle. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Můj první dotaz zní takto. Byly i kvestoři přizvání k udělení absolutoria parlamentu, já se domnívám, že i e, pro ně, pro kvestory je důležité usednout e, k našemu stolu, protože tím pádem mohou vyslechnout e, různé stížnosti poslanců a pro nás, pro všechny je také důležité vyslechnout si zprávu od kvestorů o tom, kde jsou v parlamentu případné problémy a jak je nejlépe Eh, vyřešit. A samozřejmě by bylo také důležité vědět, zda eh, místo předseda, který je eh, příslušný pro tuto oblast parlamentu, je nyní přítomen. Pro nás eh, je důležité nahlédnout i ty oblasti, o nichž rozhodujeme. A pro tuto rozpravu je důležité, aby příslušný místo předseda anebo předseda nebo generální tajemník se takovéto diskuse zúčastnil pokud je, myslím, pro nás, pro všechny eh, také důležité, je, že eh, se jedná tedy ehm, o místo setkávání 28 eh, zemí a lidí z celé Evropské unie a to přináší sebou i různá rizika z oblasti zdravotnictví a tudíž bych rád podnítil, aby i zdravotní situace v parlamentu podléhala pravidelné kontrole. Zjišťujeme eh, ve statistice nemocnosti, která je vedena v parlamentu, že se nahromadila řada problémů a pro eh, naše zaměstnance neseme odpovědnost za to, aby zde byla v průvozu eh, bezvadná lékařská péče. A nejenom, eh, že jsou teploty v jednotlivých místech nebo sálech parlamentu různé, ale někdy je i ovzduší zcela nepřijatelné a je zde tedy co hm, vylepšovat. A táží se proto, zdali existuje určitý zdravotnický plán, plán pro zaměstnance a e, zdali je můžeme vidět a zdali můžeme zaručit, aby e, se e, aby například nemoce zavlečené zvenčí tady nerozvinuli ve větší problémy. Děkuji paní Gresle. Já hovořím za stínovou zpravodajku paní Otis, která nemůže být přítomna a také chci poděkovat zpravodaji, byť se domníváme, že zpráva je již tak eh, eh, měkká eh, a laxní vůči Eh, skutkové podstatě, že se na tom dále už nechceme ani podílet. Pokud budeme jednotlivé instituce tak různě posuzovat v parlamentu, tak budeme nápadní eh, v některých oblastech eh, koncentrovanou ignorancí a v jiných oblastech zase koncentrovanou pozorností. A pak si samozřejmě koledujeme o problém věrohodnosti. Přála bych si, abychom se na některé oblasti podívali přesněji. Například transfer mobility. To je v paragrafu 55 eh, konstatování této skutečnosti transfer mobbingu. Ehm, skutečně je to v rozporu s ehm, transparentností a pravdou. Dále pak pracovní sídla parlamentu, to je odstavec 41, i e, to bychom asi měli přejmenovat na parlamentní pracovní místa. Je totiž jasné, že parlament má jedno sídlo, to je Štrasburg, ale e, více pracovních míst, e, takže to by bylo dobře sladit s smlouvou. Dále se domnívám, že nové generální ředitelství bezpečnost a výzkumné služby by Mělo tady být pojednáno podrobněji, eh, protože mnoho rozhodnutí prochází právě e, tímto novým generálním ředitelstvím a v roce 2012 e, byla tato rozhodnutí právě učiněna. A e, byli bychom rádi, kdyby kapitola o generálním ředitelství komunikace zmiňovala problematiku dotací, že tedy parlament dotace poskytuje, považujeme za zcela absurdní a díky onomu případu z Bulharska jsme viděli, že tyto dotace vůbec nejsou podrobovány eh, kontrole. Dochází ke střetům konfliktu a přitom nedochází k analýze rizik vůbec k ničemu. A mm, z naší strany určitě předložíme pozměňovací návrh, který poukáže na to, že skutečnost, že tady jsou eh, poskytovány dotace ve výši 60 tisíc eur na základě místo přísežného prohlášení, eh, že je to něco zcela nepřijatelného a Eh, nemůže to takto být praktikováno. 60 tisíc eur je výrazně více než eh, průměrný roční příjem v Německu. To je pro nás velmi mnoho peněz. A dále máme ještě otázky ohledně čistého oddělování eh, eh, volebních kampaní a nákladů na to. My víme, že Evropský parlament dává k dispozici mnohem více finančních prostředků na volební eh, kampaně než jednotlivé strany. A domníváme se, že vedení parlamentu nerozlišuje, kde začíná volební kampaň a kde končí reprezentace parlamentu. Tady bychom si přáli přáli, abychom evropské veřejnosti dali jasně najevo, že tyto věci sledujeme a navrhujeme i řešení. Dále se domnívám, že musíme dbát na to, abychom nepředkládali eh, stranickou zprávu eh, nebo zprávu, která straní jedné ze stran. Eh, to také narušuje věrohodnost tohoto výboru a to bych chtěla zdůraznit zcela otevřeně. Pak mám tady ještě několik poznámků, poznámek, které bych ráda přednesla, totiž že inteligentní úsporná opatření, která eh, jsou ve zprávě důrazně zmíněna byla zdůrazněna již v loni a z našeho úhlu pohledu by bylo nutné, abychom obě zprávy propojili, protože v této otázce musí dojít ke kontinuitě. A zde určitě předložíme pozměňovací návrhy. Pokud jde o bezpečnost e-mailu, tak zcela sdílíme stanovisko zpravodaje. Otázkou ale je, jak lze tyto problémy vyřešit. A e, myslím, že musíme Byru, tedy prezidiu, zadat několik úkolů. Co nás nadále velmi zaměstnává, je také vysoký počet smluv, které jsou vlastně v rámci jednotlivých generálních ředitelství zadávány v rámci vyjednávání. Bylo jich přes 40 v roce 2012 a k tomu bychom také měli několik eh, otázek. Spravodaj je velmi optimistický, pokud jde o Europarl ale mám za to, že musíme i zde vyvíjet eh, více tlaku, protože Europarl pro nás po dlouhá léta byl zdrojem, kde jsme vyjadřovali kritiku vůči eh, velmi štědré eh, rozpočtové vybavenosti. I tady musím, musíme, myslím, přitlačit. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Jsou zde další přihlášky do diskuse. Pan Gajer. Krátká reakce z mé strany na příspěvek paní Gresle. Milá Inge, to s tou stranickostí nebo nestranností je taková věc. Budeme to eh, dělat jako dosud. Když mají křesťanští demokraté dobrý eh, nápad, tak přece nebudeme proti. Ale tam, kde nejde o dobré nápady, tam nebudeme souhlasit. Eh, já bych se chtěl dotknout jednoho bodu za tou tvojí poměrně záhadnou formulací o těch 60 tisících eurech a bulharským střetem zájmů se skrývá podpora určená manželce dnešnímu předsedovi bulharské socialistické strany. To znamená, že zpráva v rámci eh, řetězce hierarchie Evropského parlamentu, který rozhodoval o této dotaci, se eh, nechá, nenachází jediný socialista, takže chybu můžeš hledat ve vlastních řadách. To byl čistě administrativní postup a ty eh, si stěžuješ, že tady nedošlo k analýze rizika. Jak může zpráva provádět analýzu rizika, když paní Staniševová v době přidělení té dotace a rozhodování o ní ještě Staniševovou nebyla, nebyla ještě manželkou onoho bulharského eh, předsedy eh, socialistické strany. Já rozumím, že to je nyní skvělá věc, do které jste se zakousli, ale nic na tom není záludného a ani ani v budoucnosti na tom nic nebude, pokud to nebudete vy takto tematizovat. Děkuji. Paní Kresle. Eh, prosím vás pomalu. Paní Stančevová vede firmu, která se jmenuje Active Group a jednou, jedním klikem na internetu by se dalo zjistit, že to je firma, která je zapletena do korupčního skandálu v Rakousku kdy pan Staničev jako ministerský předseda totiž eh, pověřil rakouskou PR agenturu, aby zlepšil jaksi eh, image Bulharska. A tato zakázka, PR zakázka, byla ovšem subdodavatelskou zakázkou pro přítelky, přítelkyně pana Staničeva, která je nyní paní Staničevovou. A to se dalo zjistit z médií. Z médií se dalo zjistit, o co jde. Ehm, jedním kliknutím na internetu se tyto vztahy daly zjistit, když jste se podívali na tu firmu Active Group. A proto si myslím, že pan Jen se o to nezajímá. A eh, já dostávám spoustu eh, dopisů z Bulharska, kde mi říkají, hm, vždyť je to v pořádku, hlavně, že ehm, vždyť to mohl být kdokoliv. Když profesor Zauer eh, Eh, dostal v Německu, kdyby dostal v Německu 60 tisíc eur, aby upozornil na spolkové volby, aby zlepšil díky PR agentuře eh, jejich image, tak by se eh, děly věci v Německu. Proto mě to ruší já si myslím, že najednou všichni se snaží mluvit o tom, že to není střed zájmu, že je všechno v pořádku a že tam vlastně není vůbec žádný problém. Navíc pan Staničev um, Eh, se snaží kandidovat do Evropského parlamentu eh, za Bulharsko. To je opravdu ilegální jednání, je to, není to, je to protiprávní, je to zakázané takovýto postup a pokud komise eh, by si něco takového dovolila, tak to by se děly věci. Je to opravdu absolutně nepřijatelné a mě, já jsem smutná z toho, že se mi každý snaží teďka vymluvit, že je to problém, každý říká, že je to v pořádku. To bych řekla, že bych si, těch 30, že bych si z toho 30 tisíc eur radši nechala. Ne, takhle to prostě nejde a já eh, musím říci, že to, co říká eh, pan Gajer, je opravdu nebezpečné. Milé kolegyně, milí kolegové, o slovo se teď už nehlásí nikdo další, tak požádám pana zpravodaje, aby se vyjádřil. Mm, Pane Ivane, prosím. Doar o scurtă intervenție legată de... Já eh, eh, jenom stručně eh, se vyjádřím k tomu korupčnímu skandálu. Já nebudu zacházet do podrobností, protože to není tématem mojí zprávy. My tu nejsme u soudu, ale Chtěl bych říci, že po té, co se toto téma objevilo v médiích, a všichni víme, jak média fungují, objeví se článek, eh, ostatní noviny eh, toto zopakují a to, co by se mělo řešit u soudu, se promění najednou ve veliký tiskový skandál politický skandál. Všichni tyto praktiky známe a to se vyskytuje nejenom v Bulharsku, ale v Rumunsku i v jiných zemích, kdy se uměle vytvoří tiskový skandál, ehm, političtí spojenci se probudí, přeženou to, eh, vytáhnou to na evropskou úroveň a tak se prostě lze dostat do situace, kdy celé okolí, manželka, děti Eh, se najednou odstnou zataženi do korupčního skandálu. My bychom měli respektovat zákon a zákonné postupy a měli bychom v každém případě zamezit těmto, eh, tomuto politikaření tím spíš, že se blíží volby a jestliže technickou zprávu eh, proměníme na politickou eh, zbra- útočnou zbraň, tak si myslím, že bude tato diskuze um, zneužita a, a zbavena smyslu. Ja, vielen Dank. Děkuji. Paní Gressle, ještě jednou, prosím. Já jsem pochopila, že eh, tyto hm, peníze daňových poplatků pro socialisty nejsou vůbec žádné peníze. To jsem pochopila, ale to není spolitizovaná věc eh, tady by parlament musel eh, to eh, vyžadovat eh, čestné prohlášení, tedy prověřit to čestné prohlášení, eh, kterým se říkalo, že to není střed zájmu. Ale to je běžný parlamentní postup a to nebylo provedeno. Měla se udělat analýza rizik a v té by se, v té by se zjistilo, ta by, ta by stála za těch 60 tisíc eur, to jsou prostě peníze. Tato analýza rizik by zcela jednoduše ukázala, že tohle to se udělat nemůže, tato transakce. To je jasné Eh, my přeci si nemůžeme dovolit, abychom zbuzovali takový dojem, že v parlamentu eh, politická, se, se podporují politická uskupení. Eh, já jsem ten příklad neuvedla konkrétně, uvedl ho konkrétně kolega Gajer. Ten pozměňovací návrh, který já předkládám, nebude obsahovat žádná jména, bude jenom obecně upozorňovat na to, že bychom měli dodržovat předpisy, které jsme schválili z dobrých důvodů dodr- že máme dbát na dodržování předpisů a ty předpisy, že vyžadují, aby se prováděla analýza rizik, i pokud jde o částky nižší než 60 tisíc eur, že by alespoň někdo se podíval, zdali údaje, které jsou tvrzeny, zdali jsou eh, tvrzeny pravdivě. A ten eh, bulharský případ jste prosím uvedli, uvedl vy a nikoliv já, ale je to případ, kde je krásně vidět, jaké nedostatky eh, vykazují naše post postupy a na co se dá upozornit, pokud se chce. Já myslím, že to můžeme dál řešit i na plénu. Děkuji, paní Gressle. Já vidím, že eh, teď mm, už eh, se naše debata trochu rozptýlila a já bych jako předseda mm, výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, rád upozornil na naši soudržnost. My jsme těmi, a na naši nestranost, my jsme těmi, kteří v institucích Evropské unie a v členských státech Mm, dbají na to, že eh, pokud, eh, aby se prostředky využívaly správně, na správném místě a účinně. My se máme dotazovat, proč se to děje tak či onak a eh, my tento úkol máme i mm, se zaměřením na naši vlastní zprávu, na náš vlastní parlament. Kontrolujeme využívání prostředků a samozřejmě máme i sami pro sebe používat stejná měřítka, jaká používáme děláme pro ostatní. Jenom tak má Evropský parlament eh, při rozpočtové kontrole ehm, jaksi odpovídající efektivitu a eh, vůči ostatním institucím my se často zaměřujeme na to, aby eh, peníze byly zmobilizovány, eh, aby se díky jim dosahovalo věcí, které jsou žádoucí, ale my jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu a když pro a ani kontrola využívání rozpočtu v Evropském parlamentu nemá být stranickou diskusí. Máme se zaměřovat na to, co je nám společné a e, to jedně tak může být rozpočtová kontrola efektivní. Já už nemám žádné žádosti o slovo, ale rád bych dal e, příležitost ještě zpravodaji, aby e, pronesl pár závěrečných slov, pokud si to přeje. Concluzia este... Vy jste sám vlastně vyjádřil takový závěr. My potřebujeme mít technickou zprávu, vycházet z stanovených postupů, pravidel, která jsme sami přijali, eh, finančních a procedurálních pravidel. Neměli bychom podléhat pokušení Eh, využít toto pro volební boj před volbami. Já rozumím stanovisku paní Gressler, nicméně si dovolím věřit více pozici generálního sekretariátu a generálního sekretáře, mm, který prohlásil, že co se týče toho případu, o kterém se tady hovořilo, nedošlo ke skutečnému střetu zájmu a z právního hlediska nenastal problém s tou uvedenou smlouvou. Takže já vám každopádně děkuji za tuto rozpravu, eh, těším se na pozměňovací návrhy, eh, ty prosím předložte do 25. února a v březnu se setkáme se stínovými zpravodaji ve Štrasburku a to je všechno. Děkuji. Ja, vielen Dank, Berichter. Děkuji panu zpravodaji a my tedy můžeme ukončit projednávání tohoto bodu pořadu jednání a podívat se dál na bod číslo 20. To jsou agentury Evropské unie a já požádám uh, pana zpravodaje Petry uh, Savarme a rovnou mu udělím slovo. Pane Savarme, máte slovo jakožto zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedající Já bych rád využil této příležitosti, abych poděkoval účetnímu dvoru i agenturám za skvělou spolupráci. Absolutorium pro rok 2012 Eh, ohledně rozpočtů agentur není výjimkou. Ve své horizontální zprávě o, o implementaci rozpočtu pro rok 2012 eh, vyžaduje ještě mnoho práce. My se tady setkáváme s nepřiměřenými rozpočty, nedostatečnou transparentností, střety zájmů a v neposlední řadě s nepřiměřenými kontrolami grantů, pokud vůbec nějaké reklamy. Eh, kontroly jsou. Potřebujeme samozřejmě kontroly ex ante i ex post a v některých případech právě ty kontroly ex post právě jsou poměrně překvapivé. Také bych navrhoval užší koordinaci mezi eh, jednotlivými subjekty, především co se týče eh, dopadů na Eh, jiné agentury. Nejlepší výsledek v tomto úsilí pravděpodobně bude dosažen samotnými agenturami, eh, pokud eh, bude dosaženo schody. A také bych chtěl upozornit na velice odlišné role, funkce i zdroje jednotlivých agentur i na to, že všechny podléhají stejným, eh, stejné proceduře o udělení absolutoria. Eh, o jedné agentuře budu hovořit podrobněji a vysvětlím, co tím myslím. Někdy každodenní požadavky adresované agentůře nebo potřeby nejsou v souladu s běžnou tradiční eh, procedurou udělení absolutoria a v některých případech velice omezené zdroje, jak lidské, tak finanční, těžko umožňují agentuře výjít vstříc eh, potřebným eh, standardům auditu. Eh, ale mm, nyní pár příkladů. Například orgán pro eh, zvaný BEREK pro regulaci elektronické komunikace, tady já to řeknu rovnou, jsem pro odložení eh, absolutoria pro tuto agenturu. Co se týče Bereku, ani jeden úkol neodpovídá tomu, nějakému zneužívání nebo tak, ale obecně výkony Bareku za rok 2012 mě vedou k této tedy žádosti o odložení absolutoria. Když se podíváte na můj návrh zprávy, tak uvidíte, že prakticky každý titulek s výjimkou jedné, jednoho ukazuje na to, že to prostě nebylo dobré v roce 2012. Spolehlivost účtů není potvrzená, zákonnost a, a regulárnost e, eh, transakcí, čili byly tam neregulérnosti, hospodaření, e, překročení rozpočtu, e, nábor, zmocnění, to je celá řada jaksi témat a konečně vnitřní audit. V tomto světle odložení absolutoria se mi zdá jako nezbytné rozhodnutí, proto aby agentura dostala část na to, aby přesvědčila tento parlament, že dokáže napravit své konání a potom bychom měli eh, tedy eh, možnost tedy se eh, na to podívat znovu. Kromě toho, jestliže jedna agentura se opravdu odlišuje od všech ostatních, všude máme zhruba nějaký průměr, průměrnou úroveň eh, odvedené práce v agentuře. Samozřejmě žádná není dokonalá a obávám se, že žádná nebude, ale musíme prostě se eh, o to snažit aspoň. A další na který upozorním, je Frontex. To projdeme stručně. Účetní dvůr eh, spochybňuje zákonnost a regulérnost některých transakcí, to znamená, že účetní dvůr nebyl schopen vyjádřit stanovisko, protože má pocit, že nemá dostatečné důkazy eh, a, a, a nebo vůbec nemá informace o některých případech. A na, podle stanoviska účetního dvora například neexistovaly, neproběhly žádné skutečné eh, kontroly ex ante a ex post za rok 2012 a samotný eh, Frontex je toho názoru, že existovaly. Ovšem to byly kontroly formou eh, prohlášení národních pohraničních orgánů takže z tohoto eh, kontradiktorního interpretování různých eh, nebo z těch různých stanovisek eh, k určité skutečnosti, tak bude potřeba, aby se účetní dvůr s Frontexem dohodli na nějakém společném postoji, a nebo aby přistoupil Frontex na tradiční kritéria a, a to mám na mysli, když to uvádím ve své horizontální zprávě, tedy že tam je odlišnost v hodnocení kritérií a prostředí, kterým agentury čelí. Nedostatky v oblasti náborových řízení a interních kontrol, tam Frontex to vyřešil už v loňském roce, takže je třeba vzít v potaz ta velice odlišná prostředí působení a případné kontroly, které činili sami. Oni v roce 2013 napravili některé ty věci, které jim jsou vytýkány účetním dvorem. A tudíž v tomto světle bych navrhoval, abychom Frontexu absolutorium poskytli, dělili. A konečně třetí agentura, na kterou chci specificky upozornit, a to je EIT, informační technologie. E, pro EIT je prostor pro kvalifikované stanovisko ohledně e, zákonnosti a regulárnosti uvedených transakcí, ale zase to není jasné ohledně transakcí z let 2010 a 2011 které nás nadále straší, bych tak řekl. Interní kontroly rozhodně nebyly na výši. E, jako a chybí jakékoliv kvantifikovatelné cíle. A to je velice důležitý bod, na který bych chtěl upozornit. My musíme věnovat pozornost výsledkům, které dostáváme za peníze daňových, prostředků, eh, daňových poplatníků. Musíme vědět, o čem mluvíme, když hovoříme o výsledcích. A jestliže nemáme kvantifikovatelné cíle, jako v případě EIT, tak není možné podle mého názoru opravdu vědět, zda jsme za své peníze dostali, co chceme. A to se týká všech agentur. Takže to je velmi důležitá věc. EIT přišla na slyšení s některými přesvědčivými argumenty a samozřejmě je to na, na poslancích, aby se k tomu vyjádřili. Lhuta eh, pro pozdání přezměňovacích návrhů je přesně týden, to znamená do 25. února a já se tedy na vaše pozměňovací návrhy těším. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Sarvame. Agentury, které v uplynulých eh, letech stály v centru politického zájmu, se eh, možná v letošním roce staly méně nespornými, ale o to významnějšími. Eh, vidím, že se tady hlásí dva poslanci, a sice pan Mulder a pan De Jong. Jane. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho připomínky. Tři z institucí, pokud jsem tomu rozuměl správně, jsou ohroženy, respektive naštěny, že nepostupují správně. Je ovšem vždy nutné vyslechnout si i druhou stranu. A zajímalo by mě, zdali je zde někdo, kdo by mohl obhájit ten berek a ta určitá naštění a okomentovat projev zpravodaje. Dank. Děkuji. Děkuji Janu Muldrovi a nyní má slovo kolega De Jong. Děkuji, pane předsedo. E, já srdečně děkuji zpravodají za e, zprávu a e, mám za to, že to bylo v průběhu slyšení s generální eh, ředitelkou DEJ z komise, eh, která řekla jasně, že agentury jsou nezávislé a jediné, co komise může učinit, je poskytnout jim eh, rady, například různé instrukce o vyhnutí se střetu zájmů a tak dále. A to jsou pouze určitá vodítka, není to nic závazného a je na agenturách, zdali se toho budou držet či nikoli. A Tudíž se domnívám, že jediná instituce, která skutečně může důkladně politi- politicky mm, zasahovat do chodu agentury, je Evropský parlament. A proto jsem si s potěšením ve zprávě eh, přečetl, že systém výkaznictví, eh, respektive podávání zpráv Evropskému parlamentu, by měl být agenturami zdokonalen. Myslím si, že toto je velmi důležité doporučení ale současně by mělo být ještě rozšířeno na povinnost vysvětlit, jak by ta zdokonalení eh, měla eh, fungovat, nejenom na straně agentur, ale i na straně parlamentu. Možná, že má zpravodaj k tomu další nápady pokud ne, měli bychom zapracovat do zprávy ještě určitou pasáž o pozici eh, parlamentu a komise. Pokud jde o podávání zpráv, tak myslím, že došlo k určitému pohybu i v, na úrovni účetního dvora, ale také na eh, úrovni našeho výboru, že usilujeme více o účinnost a efektivitu agentur a měli bychom také rozlišovat mezi efektivitou a účinností a zejména vzít v potaz to, že agentury jsou ještě velmi vzdáleny od veřejnosti jako takové. Velmi málo lidí o agenturách něco vědí a velmi málo lidí by eh, demonstrovali před agenturami, kdyby třeba se jim eh, nezamlovalo to, čím se agentury zabývají, protože o nich prostě nevědí. A proto je tady i eh, nutno jaksi prohloubit viditelnost agentur a povědomí občanů o nich. I to by mělo být zahrnuto do zprávy. A nakonec několik jednotlivých bodů. Ke konfliktu nebo střetu zájmu o tom se hovoří hodně ve zprávě, ale myslím si, že skutečnost, že agentury mohou prosazovat různé politiky, eh, to má také dopad na výsledky a praxi v oblasti střetu zájmu není vždy jasné, jak agentury kontrolují nezávislost eh, expertů, které najímají, anebo jejich služby využívají. Například agentura pro léčiva. Tady víme, že organizace pacientů jsou často spjaty nebo spojeny s farmakologickým průmyslem. Jak s tím EMA nakládá a um, prosazuje se zde nejlepší praxe? Ještě připomínka k CEPOLu. Ve zprávě je zdůrazněno, že rada upřednostňuje Ehm, aby eh, CEPOL eh, nesídlil v Hágu, ale stále ještě o tom probíhá diskuse v Libe. I když eh, zdá se, se v Libe rýsuje většina na podporu rady, ještě není nic rozhodnuto. A to by také mělo možná zaznít v té zprávě. Děkuji. Děkuji vám. A já bych nyní požádal zástupce agentur o jejich stanoviska eh, k těmto tématům a zprávě. Pokud jsem informován, máme zde zástupce Frontexu, EIT, Beret a FC. Rád bych se tedy dotázal do pléna, kde usedli zástupci agentur. Dobrá, takže kdo z vás chce začít? Prosím. Děkuji, já zastupuji Berek. Eh, Děkujeme, že komise dostala slovo na toto významné téma. Komise si je vědomá nedostatku eh, v hospodaření úřadu Berek. Nicméně musíme mít na paměti, že úřad Berek je velice no, mladá instituce, která začala být eh, finančně nezávislá teprve v září 2011 a v roce 2012 byla ve fázi nájezdu a teprve dokončovala veškeré postupy potřebné eh, pro svou činnost. I přes připomínky účetního dvora nebylo prokázáno zneužití evropských prostředků a podle stanoviska účetního dvora transakce uvedené v, za, v účetní závěrce jsou e, zákonné a, a, a v pořádku. Komise sleduje Eh, eh, aktivity eh, této instituce jako součást naší DG a žádáme, aby Berek vytvořil systém a akční plán a i veškeré standardní postupy pro to, aby vyšel vstříc připomínkám účetního dvora a aby fungoval jak má. Nápravná opatření, která úřad Ferec, Berec navrhuje, představuje velice podrobný akční plán, který reaguje na zjištění účetního dvora eh, a eh, o tom tedy rozhodl výbor, kde je komise plnohodnotným členem. Eh, Berec také spolupracoval s Eh, námi a byla vytvořena pracovní skupina pro monitorování eh, nápravných opatření na základě zjištění účetního dvora. Čili komise je přesvědčena, že opatření přijatá úřadem Berek umožní Bereku Eh, uzavřít všechna otevřená témata a to je velmi důležité, protože Berek bude sehrávat v budoucnu ještě důležitější roli v rámci implementace telekomunikačního regulačního rámce. Děkuji. Kdo chce vystoupit nebo něco dodat za ostatní agentury, které jsou zde zastoupeny? Máte prostor jestli chcete reagovat na některé otázky zpravodaje. pravodaje. Ano, dobrý den. Já jsem Martin Rui Rosignol z DGAC a dovolím si reagovat ohledně EIT. Chtěla bych upřesnit, že zpráva účetního dvora se omezila na aktivity roku 2010, nikoli 11. Komise pochopitelně uznává Eh, stanovisko účetního dvora ohledně aktivit EIT, ohledně zjištěných skutečností a kromě toho komise věnuje velikou pozornost dohledu nad aktivitami této agentury a vykonává veškeré odpovědnosti, které v této věci má. A já mohu zareagovat v tom smyslu, že aktivity, které EIT eh, realizuje, se zaměřily především na zlepšení kontroly ex ante, což byl problém, na který jsou účetní dvor upozornil. EIT také vytvořil celou strategii kontrol ex post, kterou jsme mm, prostudovali, seznámili jsme se s ní a co se týče výkonu a výkonnosti EIT spolu s e, KIX, což jsou granty, které poskytuje uznaným orgánům, které mohou být příjemci těchto dotací, takže s nimi vytvořila celý soubor eh, výkonů, které implementuje eh, prostřednictvím key performance indicators, čili klíčovými ukazateli výkonnosti, takže bych řekla, že EIT jaksi e, vzala na vědomí e, zjištění e, účetního dvora ohledně svých nedostatků a vytvořila novou strategii kontrol ex ante ex post a komise bude dohlížet na to, aby toto vše bylo skutečně realizováno. Děkuji. Sorry. Thank you very much. Okay? Děkujeme. Ještě někdo další? Ještě? Chcete ještě něco doplnit? Prosím. Zapomněla jsem říci, že eh, všechny mm, platby byly provedeny a příkazy k uhradě eh, byly vyrovnány. Eh, ještě někdo chce hovořit za agentury, prosím? Sorry. Uh, good morning. Dobrý den, Pauline Aperas, DG Home, která má na starosti Frontex. Co se týče kontrol ex post a ex ante, o, o těch se hovoří pravidelně na e, zprávách, na schůzích vedení a oceňujeme úsilí Frontexu v oblasti kontrol ex ante i ex post, především implementaci nové politiky eh, kontrol ex post od 1. června 2013 a dále probíhá eh, neformální komunikace Frontexu s DG Home Home na toto téma. Víme, že na podzim 2013 Frontex zahájil interní audit, který pokrývá také výdaje z roku 2012 ehm, ehm, ty kontroly zatím probíhají a výsledky auditu se zatím jeví poměrně uspokojivě s tím, že zjištěné nedostatky e, nejsou příliš závadné a DG Home se, by se mělo seznámit s výsledky v, na konci prvního čtvrtletí tohoto roku a DG Home je přesvědčená, že Frontex přijme potřebná opatření pro posílení kontrol ex post i ex ante v oblasti grantů. Děkuji. Děkuji vám. Now I think we Myslím, že tím jsme pokryli všechny agentury, nebo jsem někoho přehlédnul, není tomu tak. Takže vracím slovo kolegům. Danke. Ich hoffe jetzt wirklich für uns. Paní Gressle, já doufám, že mimo tento sál se eh, nás, naší diskusi nikdo neposlouchá. Já Eh, podle mě to nebylo příliš přesvědčivé, to, co jsem eh, zde vyslechla. Kde byl problém, tam byl negován a kde nebyl negován, tak se o něm, o něm jenom říkala, že už je téměř vyře, vyřešený. Takže by bylo dobré si vyslechnout, jaké máme konkrétní záměry, jak pomoci Bereku, jak pomoci EIT. To přeci u EIT to je trvalý problém, který trvá už mnoho let. Tedy upřímně řečeno, já nejsem ochotná se takto nechat uchlácholit, eh, jak si to zvládnem. Já si myslím, že tady nezaznělo nic přesvědčivého a bylo by dobré udělat tady diskusní kolečko, kde se vyjádří všechny agentury a kde řeknou, co konkrétně se udělá. Tedy nedoufejte, eh, že eh, příští rok to mm, bude takhle, že zase eh, jak si se necháme uchlácholit. Tohle, takhle to vypadalo už loni. A já si myslím, že takhle to opravdu nejde. A jak říkám, já doufám, že venku nás nikdo neslyší, protože to, co jsme tady slyšeli, to není pro Evropu zrovna příznivé. Já vám děkuji a nyní pan Savarmy. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se skutečně domnívám, že bychom měli uchopit tuto příležitost a zahájit skutečnou diskusi o tom, protože když to odbavíme za pět minut, tak eh, zcela souhlasím s paní Gresle. Jakmile máme tuto, budeme mít tuto příležitost, chci říci, že vůbec nejsem spokojen s odpovědí eh, komise DG zastupující Berec. A jelikož tady máme i správního ředitele, pana Rehemi, Rehemu, tak si myslím, že on je určitě připraven a ochoten vstoupit do skutečné diskuse. Jinak si tady hrajeme jak e, v loutkovém divadle a to skutečně nemá smysl. Jsme příliš dobře placení za takovouto práci, takže dělejme to pořádně a veďme opravdovou diskusi, smím-li to takto říci a nejenom během pěti, deseti minut. Děkuji. Za sebe mohu říci, že v tom nespatřuji žádné překážky. Vy jste vyslechli odpovědi od zástupců komise a agentur, tak já bych navrhoval, ano, abyste eh, jim adresovali přímé otázky, konkrétně na zástupce agentur. Stále ještě máme na to čas zahájit takovouto diskusi. Výborně, děkuji. Takže za prvé na adresu Bereku. Já se domnívám, že uhelný kámen vaší odpovědi před několika minutami eh, bylo, že eh, v roce 2012 jste stále ještě v té startovní fázi. Já jsem to ale detailně prostudoval a nemyslím si to. Berek byl již v loňském roce eh, vypíchnut v rámci udělování absolutoria. Bohužel pan Gerbrandy už není přítomen, ale on by nám to potvrdil, že Berek byl již napomenut v loňském roce a vůbec nic se s těmi problémy nestalo. Spíše naopak, ještě se to zhoršilo během toho posledního roku. Takže to je první věc, kterou bych eh, rád slyšel, buď od eh, DigiConnect, anebo od agentury, anebo od obou. Jak se věci mají? Děkuji. Dobrá, prosím. Jmenuji se Ray Fonge, zastupuji tady DG rozpočet a koordinuji udělování absolutoria. Já myslím, že jsme v otázkách vstoupili do podrobností a nyní bychom měli dát agenturám a DG od eh, možnost to podrobně vysvětlit. Bylo by to smysluplné, aby poskytli vyvážené a konkrétní odpovědi, tak jak o to žádali členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže já navrhuji, aby se komise zavázala předložit tyto odpovědi do konce týdne, tak aby to bylo v souladu s časovým harmonogramem pro předkládání pozměňovacích návrhů. Dobrá, říká předseda, ale eh, nyní jsem poněkud zneklidněn jako výbor pro rozpočtovou kontrolu nebo jeho předseda. Určitě si vzpomínáte na zprávu Makovej a v této zprávě náš výbor položil kritické otázky na agentury. Pak jsme našli způsob se s tím vypořádat prakticky, nebylo to žádné skandalizování, ale myslím, že nyní musíme dát jasně najevo, že nyní máte příležitost brát tento výbor vážně a neměli byste nevyužít příležitosti podat nám odpovědi zpravodaj nadnesl určité otázky ve své zprávě, účetní dvůr nadnesl určité otázky a já si myslím, že my nyní musíme očekávat přesné odpovědi. Ano, můžeme tak učinit písemně, eh, dobrá, takže se vrátíme k postupu, který jsme chtěli již nechat za sebou, ale mohu vás pouze vybídnout, abyste na příště využili eh, tohoto fóra a podali eh, zprávy a odpovědi zde, aby členové měli hm, pocit, že jsou brány vážně. Dobrá, tak jak s tím naložíme? Dávám nyní ještě jednou slovo členům výboru, aby se vyjádřili k tomu, eh, zda máme nyní již hm, pokládat konkrétní otázky a odpovědi a pokud to ze strany komise nebude možné, tak navrhuji skutečně, abychom hm, eh, zvolili jiný postup. Prosím, paní Gresle. Eh, my tady teď všichni eh, jsme proto, abychom se něco dozvěděli a eh, já nejsem připravena na to něco o víkendu číst když nás eh, nebudete informovat, no tak eh, dobře, tak eh, to beru. My tady dáváme otázky, agentury evidentně nejsou ochotné na ně odpovědět, přestože ta otázka třeba byla jednoduchá. Jaký je plán? Taková byla otázka. Já musím říci, že já jsem už otřesena a nechci, nemůžete ode mě čekat, že teď dostanu domácí úkol a budu o víkendu něco číst mě zvolili voliči a kdyby toto nějaký volič viděl, já doufám, že tohle to nikdo neposlouchá venku, eh, tak si umím představit, co by mi voliči řekli. Eh, řekli by, že takovou to trpělivost, kterou eh, máme my, že takovou mít nesmíme. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Dojč. Tisztelt elnök úr, kedves Pane předsedo, vážení kolegové, já navážu tam, kde skončila paní Kressler. Já se omlouvám. Nebo tedy jinak. Nechci tady působit sentimentálně, ale jsem mladý, nový poslanec, během posledních pěti let jsem měl příležitost účastnit se rozpravy eh, a rozprav o absolutáriu. Někteří poslanci to dělají 10, 15, 20 let i více. A pocit, který já z toho mám, se podobá tomu, co jsem cítil, když jsem byl ještě na střední škole, že agentury s úsměvem a v tichosti považují poslance za hlupáky. A tato rozprava probíhá způsobem, že kdyby to bylo v členském státě a mluvilo by se o e, využívání veřejných prostředků, tak při takovéto diskusi všechny instituce, rada, parlament a, a, a tak dále by byly pohoršené z toho, jak v Německu, Finsku nebo Maďarsku, jak je to možné, že se tam mohou teda dělat takové věci. A my jsme tady v evropské, významné evropské instituci a je to prostě dialog eh, dvou hluchých. Já chci požádat zpravodaje, aby v případě všech absolutorií aby všechna absolutoria byla odložená, i ta eh, institucí, které nás berou vážně, i těch, které nás neberou vážně. Jak si skutečnost je prostě taková, že říkat si můžou, co chtějí, ale pokračovat to takto nemůže. Asi 30, já to nevím a měl bych to vědět, ale možná, že jo, jiní mi to řeknou, ale prostě je tady takový počet agentur, 30 nebo více, a měli bychom si říci, jestli vůbec má smysl pokračovat v diskusi tímto způsobem. Já opakuji, že předložím pozměňovací návrh v tom smyslu, že absolutorium pro všechny agentury bude Evropským parlamentem odloženo a nebude se to týkat jenom těch problémových agentur, protože je to otázka procedurální. My tady máme eh, už řadu precedentů, eh, tak se například eh, absolutorium pro radu. To se netýká obsahu, to se týká procedurálních záležitostí, prostě absolutorium odložíme. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mehrere Wortmeldungen. Děkuji. Teď mám tady několik žádostí o slovo ještě za náš výbor a potom e, dostanou slovo zástupci komise a agentur. Nejprve kolega Dion, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo, já bych chtěl reagovat na to, co tady už kolegové říkali. E, na úvod bych chtěl říci, že po několika dnech pozorování pozice komise vůči agenturám tak mám určité obavy z toho, že komise není schopná odpovídat na otázky, protože tady neexistuje dialog. A tak to běží rok za rokem a v příštím volebním období se nepochybuji, že bude zase stejný problém. Takže si myslím, že je čas, abychom byli aktivní, abychom Eh, se vážně vyjádřili. Já nemohu souhlasit s absolutoriem, jestliže nejsem plně informován. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Pan Gajer ještě, prosím. Eh, já budu mluvit podobně. Eh, neměli bychom náš výbor provokovat. My se tady scházíme Eh, každoročně eh, nad postupem udělování absolutoria agenturám. Na konci by to mělo vést k tomu, že zpráva eh, agentur bude fungovat lépe a peníze evropských daňových poplatníků budou lépe chráněny. Pokud tento postup bude vypadat tak, že agenturám se budeme moci věnovat jednotlivě, tak eh, to bude samozřejmě pro všechny zúčastněné náročné, ale očekáváme, že tato náročnost eh, se vyplatí, eh, protože se tady dozvíme něco, co má nějakou informační hodnotu. A mě by zajímalo, eh, jak přesně bychom, jak přesně bychom si představovali rozdělení práce mezi agenturami a komisí. Já bych rád, raději mluvil se zástupci komisí, a niko, promiňte, ze zástupci agentur a nikoli ze zástupci komise, jako s jejich ochranným štítem. Děkuji. Možná, že to je celé jenom nedorozumění eh, a já bych možná eh, byl rád, kdyby eh, zástupci komise či zástupci agentur nám na tomto místě mohli dát více informací k těm otázkám, které zde zazněly protože my jakožto výbor máme samozřejmě zájem na tom, abychom se dozvěděli konkrétní informace a konkrétní návrhy řešení. A máme pocit, že agentury eh, možná mm, tím, že eh, jsou rozloženy po celé Evropě a eh, někdy i ve velké vzdálenosti, že je vlastně těžké toto nějak společně řešit. Eh, teď eh, parlament kritizuje již i existenci agentur, ale na tom agentury nic nezmění. Agentury byly zřízeny na základě smluv, bylo to politické rozhodnutí členských států a to my musíme akceptovat. I když je tady určitá nevýhoda spočívající v politickém řízení a ve využívání mm, eh, finančních prostředků. A na druhé straně si myslím, že parlament jakožto zástupce občanů může žádat odpovědi na na eh, uspokojivé, uspokojivé odpovědi na otázky, které zde zazněly. Takže prosím, já dám slovo nyní zástupci eh, generálního ředitelství pro rozpočet, protože to má koordinující roli a možná, že se dopracujeme k nějaké mm, odpovědi uspokojivé pro náš výbor. Děkuji, pane předsedo. Určitě nebylo naším záměrem vyhýbat se otázkám anebo je neposkytovat, pokud máme odpovědi. E, agentury byly pozvány již na předchozí zasedání vašeho výboru a agentury nebyly přizvány na toto zasedání. Takže v tomto případě e, jsou tady zástupci e, DG, aby odpověděli ze své pozice a nikoli z pozice agentury. A proto jsme nabídli písemné odpovědi a to může být, proběhnout velmi rychle. Berec například může ještě dnes poskytnout písemné odpovědi, takže eh, nejde o to vyhýbat se odpovědím, ale zajistit jejich lepší kvalitu. A současně DG, jak by něco eh, chtělo ještě doplnit k EIT. A tam mm, od, od tohoto místa můžeme tedy začít. Děkuji. Prosím. Um, volá. Děkuji. Ředitel agentury přišel 20. ledna na schůzi, kterou, na kam jste ho pozvali. On předem poslal odpovědi na 40 otázek, které jste mu položili a samozřejmě pokud byste měli nějaké dodatečné otázky nebo pokud by jeho odpovědi byly neuspokojivé a vyvolávaly další otázky, tak pochopitelně jak ze strany DGA, tak ze strany e, agentury jsme připraveni odpovědět co nejrychleji e, a neradi bychom, aby to bylo vnímáno jako nedostatečná vůle odpovědět. Pochopitelně na straně DGA i e, agentury jsou rozdílné odpovědnosti, ale jestli máte nějaké jiné Eh, otázky k těm 43 otázkám, nebo tak eh, samozřejmě byly projednány 20. ledna, ale pokud k tomu máte ještě něco dalšího, tak jsme vám nadále k dispozici. OK. Já, ich glaub, mehr können... Děkuji. Já myslím, že e, něčeho více asi tuto chvíli nedosáhneme. Možná dáme slovo ještě panu zpravodaji. No. Tak berme to s klidem. Především, když tuto diskusi a rozpravu skutečně zveličíme nadmíru a řekneme, že celý postup udělování absolutoria je nefunkční, pak si můžeme i zabalit věci a odejít. Není to ani tak procedurální problém. Tady eh, máme předepsané jasné kroky a můj problém dnes eh, spočívá v tomto. Eh, musíme poodstoupit a na těch 31 agentur pohlédnout určitého odstupu. A e, ta celá e, podstata e, tohoto procesu podle mě spočívá v tom, že když se snažíte zvýšit úroveň, a ano, zcela souhlasím s panem Gajerem, že bychom měli očekávat lepší výsledky rok po roku. Každým rokem bychom měli zaznamenat lepší celkovou výkonnost agentur, všech agentur ale eh, budeme nereálni, když si eh, budeme eh, nalhávat, že to můžeme změnit ze dne na den. Takže je nutno poodstoupit a podívat se na ten celkový průměr a zjistit pak, zdali jsou zde určité agentury, které vyčnívají z průměru a pak je vlastně vypíchnout jako příklad pro ostatní. To slyšení bylo uspořádáno, proběhlo dobře, ale co zde nerozumím, je to, že komise eh, nebo agentury mohou dnes 18. února prohlašovat, počkejte, počkejte, dejte nám ještě další týden, protože návrhy zprávy byly vydány již před dlouhou dobou. Každý si je mohl pročítat a já vím, že ta agentura, která tady skutečně vyčnívala nad průměrně, si to pročítala velmi důkladně a byla připravena poskytnout nám odpovědi. My tady plítváme časem. Já jsem spokojen eh, s řadou odpovědí, které jsem obdržel například od EIT. To vidíte v návrhu zprávy. Eh, po slyšení pak proběhla, proběhlo sepisování návrhu zprávy. Nyní si ten návrh můžete všichni pročítat a vyvodit si z toho závěry a zjistit, s čím vším jsem já nebyl eh, spokojen. Ano, Berec na počátku nebyl eh, přek, přizván a s čím jsem nejméně spokojen. A pak jsou tady určité kritické poznámky k EIT a EIOPA ale oni nakonec v tom slyšení odvedli skvělý výkon a podali dobré odpovědi. Takže to vše má svůj smysl. Toto je ten eh, hrubý obraz a my se přitom díváme na každou jednotlivou agenturu. Na, z, eh, na začátku tady bylo několik agentur, které skutečně neměly problémy. A tak se krok za krokem blížíme k situaci, mm, kde Eh, můžeme poukázat na ty, kteří si nevedli tak dobře a dokonce po té, co měli šanci věci napravit, eh, neučinili tak. Máme týden na pozněvací návrhy a pokud nedostaneme eh, odpovědi, tak ten výsledek bude velmi ne, ne, nevalný, eh, zejména pro Berek. Nemohu eh, samozřejmě mluvit za ostatní. Spravodaj má pouze jeden hlas toho 18. března, takže neberte to na lehkou váhu, protože nikdy nevíte, co vzejde z tohoto výboru 18. března. Opět naléhám eh, a apeluji na vás, abychom eh, od Bereku obdrželi odpovědi. Vím, že eh, příslušný zástupce je připraven nám sdělit, jaké kroky hodlá učinit a snad jsem já něco špatně pochopil, nebo účetní dvůr. Realita není jestliže tvrdíte, že realita není taková, eh, jak je vylíčena ve zprávě, eh, tak prosím, poopravte nás, eh, sdělte nám, jak se věci mají a na základě toho můžeme pak také schválit zprávu a hlasovat. Děkuji. Děkuji a nyní opět dávám slovo agenturám. Berek se hlásil a je to samozřejmě velmi vítané pouze ještě uvažuji, jak postupovat dále. Myslím, že tady máme závažné otázky a musíme eh, získat konkrétnější odpovědi. To je jedna věc. Ale byl bych nerad, kdyby došlo ke skandalizaci celého postupu udělování absolutoria ehm, pouze kvůli tomu, že máme tady určité eh, nezodpovězené otázky ze strany eh, některých agentur. Takže chtěl bych to zasadit ehm, do těch eh, správných poměrů proporcí. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já navrhuji, tak aby to bylo uspokojivé pro všechny strany, aby komise eh, prošla hlavní zjištění účetního dvora, vzhledem k tomu, že ta zjištění jsou velice technická, tak eh, bychom ty technikálie prošli a u každého zjištění bychom se k tomu vyjádřili, vysvětlili, eh, jaké kroky be, úřad Berek podniká a eh, jak toto chce řešit, já si myslím, že to bude nejlepší eh, způsob a doufám, že vám to bude vyhovovat. Co se týče eh, hlavních připomínek, účetní dvůr především vyjadřuje politování, že systém účetnictví zatím nebyl validován a podle informací, které máme k dispozici, nyní už účetní systém úřadu Berek validovaný je. Takže to je k prvnímu zjištění. Druhé zjištění účetního dvora bylo takové, že, e, že jsou pochybnosti ohledně zákonnosti a regulérnosti transakcí a e, účetní dvůr vyjadřuje politování Eh, eh, eh, ohledně, ohledně položek výdajů a ne, ne, ne tvrdí, že dochází k, irregula, k neregulárnosti, ale nejasnosti. A je třeba nadále specifikovat Eh, jednotlivé eh, kroky a je třeba vytvořit finanční manuál, který během roku 2013. Takže nyní všechny finanční subjekty, jak si v tom finančním okruhu během roku 2013 se zaměřili právě na tyto nedostatky a zlepšení výhledů a, eh, a právních závazků. Takže to je k druhému zjištění. Co se týče třetího zjištění účetního dvora, to se soustředilo na rozpočet a finanční hospodaření a účetní dvůr zaznamenává, že sledování rozpočtu během roku 2012 vedlo k implementaci pouze ze 63 celý eh, procent rozpočtu a eh, v případě eh, položek plateb a v roce 2013 sledova, nadále tedy Berek Office i DG sledovali uskutečnění rozpočtu. Eh, nyní v roce 2014 tedy pokračujeme eh, při vypracování studie eh, implementace Eh, rozpočtu, kdy se tedy tato míra zlepšila, kdy skutečnost eh, se eh, k rozpočtu zvýšila na 89%, takže sice to ještě není stoprocentní, ale dochází tady ke značnému pokroku v roce 2013. Co se týče závazků a překročení, ehm, došlo k určitým nedostatkům v případě, kdy některé položky nebyly eh, eh, uskutečněny a musely být zrušeny. A v roce 2013 ovšem již eh, to představovalo 19 a je tedy přesvědčen, že Berek má problémy s plánováním svých aktivit jak už bylo vysvětleno, specifikace nezbytných postupů pro jasnou definici odpovědnosti je zahrnuto ve finančním a účetním manuálu a bylo to tedy sděleno všem zúčastněným subjektům. Jako příklad třeba v účtech pro, roči, pro rok 2013, které jsou dokončovány, e, závazky Eh, položky závazku co představují eh, eh, menší rozpory oproti roku 2012, čili Berek se zlepšuje. Další zjištění se týká náboru a náborových procedur a zmocňování Berek přijal eh, určité kroky v rámci finančního manuálu, který také obsahuje pravidla ohledně těch zakázek a e, takže to už je tam zahrnuto u veřejných zakázek. E, pravidla jsou uveřejněna od roku 2013 a e, ten manuál byl pok- e, e, aktualizovaný na základě uvedených zjištění. Telekomunikační politika ta také byla přijatá v roce 2013 a aktualizovaná v tomto roce. Tato politika definuje pravidla ohledně mobilních telefonů po pracovníky, kteří musí být k dispozici, když cestují. Co se týče Eh, dalších politik, byly dokonč, byla dokončena jednání s, eh, s dodavatelem bankovních služeb v souladu s novým finančním nařízením. A co se týče vnitřního auditu, účetní dvůr tam uvádí, že celá řada problémů se týká interní kontroly. Úřad Berek zavedl vlastní standardy nebo normu pro interní audit, má vlastní odbor auditu a v roce 2013 E, využil externí pomoc pro zlepšení fungování vnitřní kontroly, aby procesy byly e, formalizovány s jasným stanovením odpovědnosti a v Toto je upřesněno také v účetním a finančním manuálu, což bylo, e, který byl předán všem dotčeným subjektům. V oblasti informací a komunikací jsme přijali bezpečnostní politiku pro výpočetní techniku eh, se eh, povinným zálohováním. Takže tolik stručně z mé strany ohledně jednotlivých kroků, které Berek eh, přijal v minulém a tomto roce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě někdo by chtěl eh, promluvit za agentury? Ne, nikoli. Takže já si myslím, že to byla nyní velmi dobrá a podrobnější zpráva a táží se zpravodaje, zda by se chtěl ještě ujmout slova a učinit několik závěrečných eh, poznámek. Ano, děkuji, pane předsedo. A také Děkuji vám za poskytnutí této podrobné informace o většině bodů, které byly zahnuty ve zprávě. Takže z mé strany už není nic, co bych dodal. Já děkuji všem a e, nyní se důkladně ponoříme do pozměňovacích návrhů a uvidíme, co si výbor myslí o udělení absolutoria. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Můžeme tedy uzavřít tento bod dnešního pořadu jednání a nyní bych chtěl požádat paní Ayalu Sender, která ovšem není přítomna. Pokud není přítomna, tak navrhuji eh, přestávku a eh, Mm, odpoledne pokračovat nemůžeme, protože nemáme už schůzi. E, takže co dělat, když paní Ayala Sender není přítomna? Uh, yeah. She's there. Ah, ah. A už přichází. Takže dávám slovo paní Ines Ayala Sender ke zprávě PIF.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 2012 to byl velice důležitý rok, zejména pro zlep, v rámci zlepšování boje proti e, nesrovnalostem v rámci evropského rozpočtu. Komise eh, vydala návrh Eh, pro evropskou, evropské o evropských finančních zájmech. Eh, já si myslím, že eh, to je velice důležitý nástroj. Kromě toho bylo vydáno nové, bylo schváleno nové nařízení o OLAFu, to je rovněž důležitý nástroj boje proti podvodu. Kromě toho Současně eh, ochrana finančních zájmů eh, Evropské unie je zajištěno také právním rámcem v rámci trestního práva. To je tedy eh, právní rámec, který nám pomáhá definovat eh, delikty či eh, jiné trestné činy a pomůže nám zlepšit eh, boj proti podvodu na evropské úrovni. Konkrétně řečeno, ve zprávě komisi Eh, vidíme určitou stabilitu, eh, nenacházejí se tam žádná velká překvapení. Na straně příjmů eh, vidíme, že došlo k určitému poklesu o 30 milionů konkrétně. Co se týče výdajů, tam došlo k malému navýšení přibližně o 20 milionů to tedy nejsou žádné velké významné změny. Na straně výdajů, jak jsem říkala, došlo k určitému navýšení a e, to je vždycky takový varovný signál. Podíváme se na to a pokusíme se přijmout e, určitá opatření, e, kterým by se tomuto dalo čelit. Tyto zprávy v těchto zprávách o boji proti podvodu v Evropě se koncentrujeme vždy na identifikaci eh, podvodů na straně výdajů. Ono je vždycky frustrující, když eh, se eh, ukáže, že náš tradiční boj, který podporuje i komise, se koncentruje na to, aby členské státy realizovali rozpočet pokud možno co nejtransparentněji a pokud možno co nejnižší chybovostí a nejnižší, mm, samozřejmě co nej, nejnižší nebo nulovou kvotou podvodu. Oblast, ve které dochází k největším problémům, docházelo tedy v posledních letech v souvislosti s krizí, je oblast příjmů Eh, to vidíme i ve vyjednávání o víceletém finančním rámci. A musím říci, že tady eh, se to ukazuje a vyžadují to i občané. Občané od nás vyžadují odpověď na eh, reakci na daňové podvody, na to je vlastně důležité ze, z hlediska příjmů, protože rozpočty se seškrtávají v rámci možností, které máme eh, snažíme se, eh, aby i členské státy bojovaly proti podvodům, protože Rozpočtová problematika je vždycky složitá. Na jedné straně tady máme příjmy, musí odpovídat nějakým rozpočtovým výhledům, eh, dochází zde k významným škrtům, ale na druhé straně chceme mít dostatečný evropský rozpočet na to, abychom mohli dosahovat svých cílů. A vidíme, že zejména v oblasti daňových eh, podvodů a daňových úniků eh, máme velký problém. A komise říká, že každý evropský občan Eh, má asi 12 tisíc podíl 12 tisíc eur eh, na této záležitosti. Eh, co se týče daňových podvodů, tady se musíme zaměřit zejména na daň z přidané hodnoty a podvody tedy v oblasti DPH protože DPH zase v souvislosti s eh, finanční hospodářskou krizí v Evropě, která se dotkla zejména jižních států, eh, zjišťujeme, že Tady vzniká stínové hospodářství, stínová ekonomika nebo šedá ekonomika, eh, která se posiluje, která se šíří a eh, vlastně my už jsme v minulosti proti ní bojovali úspěšně, ale teď se nám ty problémy vracejí. 1,5 ehm, HDP eh, odpovídá šedé ekonomice 193 miliard eur eh, bylo neodvedeno nebo se stalo předmětem eh, podvodu v DPH. Moje země je jedna z těch podezřelých. Eh, je tam velký rozpor mezi tím, co by se mělo eh, vybrat na daních, ale co se, a tím, co se ve skutečnosti vybralo. Je tady rozdíl 15 miliard u nás, 26 miliard v Německu, 36 miliard v dalších zemích ve Francii komise varuje, nejde, eh, že nejde jenom o eh, podvody, ale také o bankroty podniků ve Španělsku. Eh, zbankrotovala celá řada malých a středních podniků, ale i velkých podniků. Je tady také legální možnost, jak se vyhnout DPH a i tomu bychom se měli věnovat Eh, i to by pro nás měl být varovný signál eh, k tomu, abychom se na to v budoucnosti zaměřili. Ve zprávě komise vidíme také dvě nové věci. Jednak je tady nový paradox. Eh, členské státy zlepšují své schopnosti jak eh, zjišťovat tyto, eh, tyto nesrovnalosti, nejen podvody, ale také chyby. Tím se zvyšuje transparentnost, ale současně, pokud eh, se poukáže na nějaké chyby, tak se na ně komise obrátí a říká, že to není v pořádku a my bychom se měli snažit eh, podpořit členské státy v tom, aby opravdu se snažili eh, mnohem více eh, hledat chyby, upozorňovat na ně a snažit se o zlepšení. Nemusí to být nutně jenom podvody, ale mm, i chyby způsobené jinak. Komise eh, se zaměřovala více na ty eh, podvodné eh, aktivity, ale je tedy ještě jednou říkám nutné rozlišovat mezi podvody a mezi chybami způsobenými jinak v našem návrhu odkazujeme na nové nástroje, na potřebu uznání eh, toho úsilí, které vynaložily eh, členské státy. Jsou tady určité případy, kdy My jsme o tom hovořili s komisí o rozpočtové kontrole s eh, účetním dvorem a je patrné, že je to v rámci procesu výroční zprávy a přitom rozpočet je víceletý. A při e, účetní závěrce samozřejmě dochází k daleko více opravám kromě, a kromě podvodů jsou tam ty chyby v dobré víře, spoždění e, a to se všechno kumuluje na konci při uzavření účetního období. Takže my bychom měli vytvořit mechanismy, které nám umožní v průběhu eh, jednotlivých rozpočtů se vyhnout kumulaci té, těch chyb, podvodů a obecně té chybovosti s určitými nápravnými opatřeními, eh, která pak jsou problematická. této zprávě a v pozměňovacích návrzích vašich i mých žádáme o zlepšení doporučení komise eh, v jejich výročních zprávách. Tím spíš, že členské státy se těmito doporučeními často neřídí. Takže je potřeba je nějakým způsobem přimět tedy ty členské státy, aby zdůvodnili proč se neřídí doporučeními komise. A otázka reformy DPH z prosince 2011, to je reforma, která ještě není zcela aplikovaná, její aplika, si postupná implementace běží a to by také mělo přinést výsledky. Ale vyžaduje to zase reformy v členských státech, Eh, co se týče mechanismu rychlé reakce, proces zjednodušení DPH, to všechno by mělo přinést dobré výsledky. Problém máme s tím, že odvětví, v nichž je těch nedostatků a podvodů nejvíce, je zemědělství. Není to poprvé, co o tom hovoříme tady na výboru když se začalo hovořit o přechodu od prvního do druhého pilíře. Hovořilo se o nárůstu rizik v oblasti venková a s tím novým systémem je prevence podvodů obtížnější. V oblasti politiky soudržnosti také nadále přetrvává mnoho nedostatků i podvodů, přestože komise doufá společně s námi, že nová legislativa vycházející z nového nařízení umožní zkrátit lhůty pro zjištění podvodů. Co se týče předstupních nástrojů, komise zdůrazňuje, ponaučení, která vyplynula z opatření pro boj s podvody a nedostatky a my navrhujeme i na mezinárodní úrovni zahrnutí ustanovení pro boj s podvody. Já nechci tady spouštět e, širokou diskuzi, ale zaznamenali jsme v nové zprávě o korupci komisi, že se nepodařilo do první verze, tedy eh, té zprávy z komise, eh, zahrnout dobrou imič, co se týče transparentnosti a korupce, ale prostřednictvím pozměňovacích návrhů se to podařilo, jenomže při práci v zahraničí najednou ta situace je jiná. Takže eh, e- parlament na mezinárodní úrovni může být slyšet právě díky této žádosti o zahrnutí protikorupčních a protipodvodových ustanovení do mezinárodních smluv. Ale je pravda, že restrukturalizace OLAFu také e, dovolí e, zlepšit spolupráci především s členskými státy v rámci boje proti podvodům. A to především v oblasti Eh, pašování tabáku. Tady eh, revize dohod s velkými podniky by měla být eh, právě krokem dobrým směrem a komise také tedy s námi na tom spolupracuje. Takže já jsem připravená zodpovědět vaše otázky a prostřednictvím pozměňovacích návrhů z vaší i z mé strany se pokusíme tu zprávu zlepšit tak, abychom do ní zahrnuli také poslední zprávy, které máme od komise. Děkuji. Kedves kollégák, eh, Děkuji za eh, zprávu paní zpravodajce a dříve než dám slovo Dalším chci se zeptat, zda komise a OLAF jsou zastoupeny. Je tady někdo, kdo by se chtěl vyjádřit k tomu, co tady říkala paní Aleja Sender? Pokud to dobře chápu, tak tu nikdo není. Takže já dám slovo kolegům poslancům Inge Gressler. Děkuji. Já bych eh, ráda upozornila na to, že výroční zpráva je pouze dílčí informací o výsledcích OLAFu. A eh, v této dílčí informaci chybí jedna důležitá věc, kterou a sice je to otázka prahových hodnot a jejich významu. My jsme se o tom bavili již s panem komisařem, jaký význam mají ty prahové hodnoty, které OLAF ve svých vlastních um, prioritách eh, vyšetřování a ve své protipodvodové strategii zavádí a jaký význam mají pro každodenní práci OLAFu. Já bych ráda připomněla, že v ESF Máme prahovou hodnotu 500 tisíc eur nebo dokonce milion eur v agrární oblasti. Pokud škoda, eh, pokud škoda pro rozpočet Evropské unie je pod tímto Prahem, tak se jim Olaf vůbec, jí Olaf vůbec nezabývá. Eh, v rozvoji venkova to je 250 tisíc eur a co je pod tím, tak se OLAF zase nezabývá. 99,8 eh, desetin procenta případů v výplat v, eh, pro rozvoj venkova je pod hranicí 250 tisíc, čili 99,8 případů pro OLAF není vůbec um, Eh, důležitý. Z 11. února 2013 máme eh, eh, dopis, který upozorňuje generálního ředitele Olafu na tuto nesrovnalost a na ten dopis ředitel Olafu vůbec neodpověděl až po upomínce. Čili, že zájmy, finanční zájmy Evropské unie nejsou Olafem chráněny, pokud máme takovéto prahové hodnoty a pokud tedy na upozornění se tím nikdo nezabývá. Je zajímavé, podívat se na zprávu z 13. února eh, kontrolního výboru OLAFu o těch eh, investigativních prioritách. Eh, myslím, že pro, k té otázce, jak funguje OLAF, eh, že tou otázkou bychom se měli zabývat. Všechny ty statistické údaje, které nám jsou předkládány, eh, nic nevypovídají o skutečné efektivitě práce OLAFu. Interní vyšetřování, eh, to je jediná kompetence OLAFu. Tam nepomáhá členský, žádný členský stát, nikdo. A to se vlastně vůbec nedělá. Já bych ráda upozornila na to, že s tímhle opravdu nesouhlasíme. První otázka, kterou mám, jakou roli hrají prahové hodnoty, eh, ty limity pro denodenní práci OLAFu? Eh, komisař Šemeta nám eh, neměl pravdu, nebo nebyl pravdivě informován. Tato otázka je velice důležitá pro eh, každodenní práci OLAFu a protipodvodová strategie to je eh, to, co určuje eh, práci OLAFu. Já jsem ráda, že máme možnost o tom mluvit s komisařem a myslím si, že otázka, jak funguje OLAF, tou se musíme zabývat, protože je to otázka důležitá a já si myslím, že Eh, se Olaf zabývá spoustou otázek, které nesouvisejí s jeho hlavní úlohou, což je boj proti podvodům. Eh, to je například také záležitost eh, evropského diskuse kolem veřejného evropského žalobce oblast příjmů. My víme, že příjmy porovnání s výdaji představují vlastně eh, zlomkovou hodnotu. Eh, musím říci, že eh, ty prahové hodnoty, ty limity v té zprávě se neobjevují, ale že jsou esenciálně důležité, že by se tam objevit měly a myslíme si, že je tady celá řada věcí, které bychom měli vyřešit, vyjasnit a uh, Eh, ráda bych upozornila na to, že poslední zpráva o ochraně eh, finančních eh, zájmů Evropy ještě nebyla komisí dokončena. Jiné zprávy zůstaly bez reakce ze strany komise, takže já si myslím, že dokud jedna zpráva není hotová, tak bychom neměli vypracovávat další zprávu. A komise a OLAF by si neměli myslet, že to, že teď nás čekají volby, takže se něčím přes přestaneme zabývat a e, vyškrtneme to ze e, seznamu, seznamu našich prací. E, čili to je asi vše v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak. Ptám se tedy paní Ayala Sanders, zda se ještě chce vyjádřit a reagovat na to, co tady zaznělo. Dobrá, prosím, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že jsem nedostala tuto informaci z OLAFu, tedy tu nejaktuálnější, a jsem přesvědčena, že se o to postaráš a máš moji podporu. V rámci této zprávy se staré klade důraz na podvody ve výdajích a je pravda také, že tím, že je rozpočet čím dál menší, tak je třeba brát e, větší, e, no, věnovat větší pozornost e, také příjmům DPH a tak dále, to v, v mojí zprávě figuruje, protože jsem přesvědčená, že je to důležité. A co se týče identifikace, zjišťování a sledování podvodů ve výdajích, tak si myslím stejně jako ty, že v tom Olaf možná nedělá svou práci, jak by měl. A ten tvůj návrh na zlepšení jsem možná přímo ne pochopila, ale teď, když eh, máme evropského prokurátora, tak eh, se možná podaří eh, zredukovat počet zemí, které budou proti evropskému balíčku a bude snažší boj proti podvodům. Ale tento rámec eh, o trestním právu, teda celý ten balíček s, eh, s tím evropským státním zástupcem, stíhání těchto deliktů, to by mohlo opravdu pomoci. A obecně, co se týče nedostatku v hospodaření, doufám, že eh, se toto zlepší. Máme zprávu z loňského roku a já doufám, že je potřeba také eh, věnovat pozornost eh, aktivitám členských států, které realizují větši, největší část eh, evropského rozpočtu a zamyslet se nad tím nebo žádat je o vysvětlení, proč se neřídí doporučeními komise a, a Evropského parlamentu, protože my také vydáváme doporučení. Takže mm, těším se na vaše pozměňovací návrhy a děkuji za pozornost. Děkuji. Vážení kolegové, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je do 22. února tohoto roku ve 12 hodin v poledne. A tím se dostáváme na konec dnešního pořadu eh, jednání. Dovolím si vás informovat, Következő alkalommal módunk lesz majd a kont képviselőivel erről. Příště se vrátíme k této výměně názorů s členy komise DG Kont 20. února o 9 hodin se tedy znovu sejdeme a bude to společná schůze s výborem Libe a nyní vracím slovo paní Sendere. Děkuji, pane předto. Nevím, jestli jsem to pochopila správně. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 22. února, sobota. Jo, promiňte, 25. Ano, já jsem uh, slyšela 22. Promiňte.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 Vím, že jsme skončili, ale vzhledem k tomu, že tady byla položena řada otázek a čas ještě zbývá, tak si chci zeptat, zda dáme možnost zástupcům OLAFu, aby se vyjádřili ke, eh, k zprávě. Nevím, co si o tom myslíte, paní Ayala Sender. Máme jim dát slovo? Ano, to by bylo zajímavé moci jim položit naše otázky, co se týče těch prahových hodnot eh, v jejich prioritách šetření a dále otázka priorit pro rok 2014 obecně by nás zajímala, protože tady se výdaje objevují až na čtvrté pozici protože jak si schůze je naplánovaná do oběda, tak eh, si myslím, že by opravdu bylo dobré moci je vyslechnout, pokud mají k tomu nějaké eh, informace. Co vy na to, paní Kresle? Pane předsedo, eh, vysvětlení je vždy vítáno, ale jestliže komise nepovažuje za nutné dorazit včas, tak já odmítám vykládat dva, třikrát to tež, protože pracovní doba poslanců také je něco hodná. Vážení kolegové, souhlasím, omlouvám se. Inge, já rozumím eh, tvé rozhorčení, rozhorčení. Bylo mi řečeno, do 12. hodiny mohu mluvit a eh, tudíž počítám s tím, že zástupci komise a OLAFu Um, mají ještě čas. Mně totiž bylo řečeno, že mám začít až ve 12 hodin, proto asi dorazili zástupci eh, tak pozdě, takže máme ještě trochu eh, času a pokud nemáte nikdo nic proti tomu, tak bychom mohli ještě Olaf eh, vyslechnout. Vážení kolegové, já dám slovo zástupcům Olafu procedury stranou, není jejich, není zase tak dalece jejich chybou. Přišli trošku pozdě, ale měli bychom jim dát prostor, aby se vyjádřili. Já vielen Dank. Eh. Ano, děkuji, pane předsedo. Předně se chci omluvit, že jsme právě dorazili, ale jak paní zpravodajka eh, právě vysvětlila, počítali jsme s tím, že tento bod bude zahájen eh, teprve ve 12 hodin a proto je nám velmi líto, že jsme diskusi nemohli dosud sledovat. A tudíž jsem si ani nemohla vyslechnout otázky paní Gresle, ale bude-li nám to mm, umožněno, tak se pokusíme na ty otázky eh, odpovědět. Mohu-li eh, poznamenat ještě něco obecného k návrhu zprávy paní Ayali Sender? komise jako taková je příjemně překvapena Eh, touto velmi eh, dobrou a vyváženou zprávou. Nyní přejdou do angličtiny, protože obvykle pracujeme v angličtině, nejenom eh, v němčině nebo francouzštině. Ale ráda bych konstatovala, že je to skutečně vyvážená a konstruktivní zpráva a komise ji velmi oceňuje a je to také pozitivní signál v předvečer evropských voleb, protože to ukazuje, že Evropská Evropská unie, Evropská komise a členské státy vynakládají úsilí v potírání podvodu a korupce na úkor evropského rozpočtu. A chtěla bych také zdůraznit to, co praví i zpráva, že totiž komise navrhla celou řadu iniciativ legislativních i jiných ehm, v boji proti podvodům a korupci. Zmíněna je tady směrnice, návrh směrnice PIF, dále iniciativa EPO, o které ehm, bylo dnes ráno ve výboru hlasováno a také reforma OLAF, která v vstoupila v platnost v říjnu 2013. Také bych chtěla zdůraznit mm, mm, úsilí mm, o potírání pašování, pašování cigaret a také podpis protokolu FCTC. To vše jsou velmi eh, cenné kroky v boji proti eh, korupci a podvodům na úkor evropského rozpočtu. Ještě bych chtěla zdůraznit, to, co jsem se dozvěděla včera. Balík směrnic o zadávání veřejných zakázek byl konečně schválen. To je také důležitý nástroj v boji za větší transparentnost v oblasti zadávání veřejných zakázek. To je, myslím, velmi pádný bod. I když dochází k pokroku, musíme ale zdůraznit, že musíme pokračovat v našich snahách. Nemůžeme mm, mm, se zastavit a komise je ochotna takto postupovat dále v součinnosti s členskými státy. Členské státy nesou velkou část odpovědnosti v boji proti podvodům, jak víte. V nařízení OLAFu je zakotvena povinnost pro členské státy ustavovat eh, AFCO a komise eh, je eh, tedy eh, s tím srozuměna, aby tedy členské státy vyvíjely tež úsilí respektive koordinovali boj proti korupci a také podávali výsledky svých akcí. Nyní OLAF může zákonně požadovat eh, předkládání výsledků členskými státy a myslím, že to ještě zlepší eh, úspěšnost boje proti podvodům. Eh, právě jsem zaznamenala od kolegy z DG Rozpočet, že existují z vaší strany určité dotazy ohledně investigativních eh, priorit a dalších věcí. Nyní eh, nejsem připravena na to odpovědět, ale eh, mohu říci, že další novinkou reformy OLAFu je mm, mm, výměna politických názorů to je zakotveno v nařízení 883 a e, poprvé k tomu dojde 8. dubna za účasti generálního ředitele OLAFu a také dozorčího výboru. Takže toto se uskuteční 8. dubna. A specifickým bodem na požadu jednání toho dne budou právě investigy investigativní politické priority OLAFu. Tady bude potom prostor eh, pro podrobnou diskusi a budou také představeny tyto priority na rok 2014. Děkuji. Kresleky. Děkuji. Eh, takže dám slovo paní Dressler. Eh, já jsem nechtěla Ines předběhnout. Dneska asi není nikdo připraven na to, že mu budou položeny nějaké otázky. Je tady názor kontrolního výboru na eh, téma IPP. A je tady otázka těch prahových hodnot. Pan komisař nám lhal. Je mi líto, že to takhle musím říci, protože eh, IPP eh, v práci OLAFu eh, hraje slabou roli. A ty prahové hodnoty jsou velice důležité a vlastně je to někdy jediné kritérium toho, jestli se případem budete zabývat nebo ne. A já musím říci, když se podívám na výroční zprávu za rok 2012, když o ní mám diskutovat, tak se nechci eh, nechat utěšit odkazem na nějaké budoucí diskuse, budoucí možnosti. Ta odpověď je nutná, já tu odpověď potřebuji a mm, mrzí mě, že ty schůze výboru potom nemají žádný smysl, když se nám vše, odpovědi na všechny otázky slibují v budoucnosti písemně, když není nikdo připraven, aby eh, odpověděl na otázky. Eh, já chci diskutovat a chci tady mít takové partnery do diskuse, se kterými opravdu o těch věcech diskutovat mohu. Prahu. Jakou roli hrají ty eh, prac, prahové hodnoty pro práci? Olafu, jakou, hráli v roli, eh, jakou roli hráli eh, v roce 2012? Co se stalo s vyšetřováním, které nebyly nakonec zařazeny mezi priority? Tady není žádný členský stát, který by s tím mohl něco udělat. A co se stalo s těmi případy, které jsou pod hodnotou eh, těch stanovených Prahů. Jak se s tím zachází? Eh, smysl reformy OLAFu mimo jiné bylo zlepšit informační toky. To už eh, samozřejmě se nedá zlepšit za rok 2012, ale abychom lépe chránili finanční zájmy Evropské unie, tak je nutné se tím zabývat. 250 tisíc eur je limit pro rozvoj venkova a tím pádem se 99,8 desetinami právy případů OLAF vůbec nezabývá. E, na to jsme upozorňovali generálního ředitele OLAFu. Bylo by hezké, kdybyste na to mohli zareagovat a to co nejdříve. Děkuji. Van-e még kérdése e, Děkuji vám. Má ještě někdo další otázky nebo komentáře? Pokud ne, pak dám slovo ještě jednou zástupkyni Olafu, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. A prosím vás o pochopení, že eh, teď nebudu eh, odpovídat detailně na mm, otázky paní Gresle. A to mimo jiné z toho důvodu, protože si myslím, že bych eh, to ráda přenechala svému generálnímu řediteli. A ten bude 8. dubna, jak jsem říkala, vysvětlovat konkrétní eh, priority vyšetřování na rok 2014. Eh, to bych nerada předjímala. Co se týče tedy IPP na rok 2013, tam vím, že o tom proběhla diskuse. E, I v tomto výboru pro rozpočtovou kontrolu se o tom diskutovalo velice intenzivně. 99,8% těch případů, kterými se nezabýváme, to je pravda, ale myslím, že pan e, Kessler říkal e, jasně, že jenom malá část informací zůstává bez zpracování na základě těch těchto prahových hodnot. To nejsou vlastně žádné skutečné Prahy, limity. Eh, je to jenom taková orientační hodnota a na rok 2014 nemáme tyto finanční limity eh, ty už podle těch už se orientovat nebudeme. To jsem chtěla říci a jinak chci říci, že úplně jasně se držíme eh, při otvírání, zahajování, vyšetřování podle článku 5 eh, nařízení o OLAFu, který jasně říká, čeho se máme držet eh, při rozhodování, zdali budeme něco vyšetřovat nebo ne. A tady se říká, že rozhoduje generální ředitel o tom, zdali se bude vyšetřovat nebo ne. Eh, vychází přitom z těch priorit a také vychází z toho a bude také brát v úvahu potřeb eh, význam pro další eh, tedy aktivity. To den IPP, wie gesagt, ähm, ist Herr Kessler. Podle toho se řídíme a pan Kessler, jak už jsem říkala, k těm prioritám vás bude informovat opravdu eh, o podrobně 8. dubna na společné diskusi. Děkuji. Köszönöm szépen. Děkuji. Takže vracím slovo paní Gressler. Toto není, není nestydatost, kterou jsem si vymyslela existuje také eh, eh, komis, strategie komise proti podvodům a i tam se hovoří o eh, prahových hodnotách jako samostatném kritériu. Takže otázkou je, jakou roli hrají prahové hodnoty, hrály v roce 2012 v práci OLAFu. To je důležité, protože já konstatuji, že hrají velmi důležitou roli v přijímání případů a finanční zájmy ehm, Unie tudíž OLAFem nejsou chráněny. To je moje teze a tuto tezi jsem se snažila i zdůvodnit. Takže to je moje tvrzení a ráda bych eh, o tom diskutovala. Těším se na 8. dubna, kdy pan generální ředitel eh, dorazí a musím také říci, že lhůta pro pozměňovací návrhy za rok 2012 Ostatně žádala jsem také, aby v rámci Voganovy zprávy byla tato otázka zodpovězena. Já vám děkuji, když toto všechno Um, podáte písom, písemně, včetně zprávy Voganovi, ale um, od toho jsou tato zasedání, abychom uh, tady mohli uh, diskutovat uh, osobně. Děkuji. Děkuji, pane Gajer. Tak pokud jde o poukaz na pozměňovací návrhy ke zprávě Ines Ayali, um, k tomu se připojují, ale ne tak k konstatování o prahových hodnotách, paní Gresle. Jestliže komise ve své strategii proti podvodům to vyzdvihuje k jedinému bodu, tak um, o tom musíme hovořit s komisařem, s tím souhlasím. Ale pokud um, sledují uh, logiku uh, tvé teze, že olaf těch 99,8 případů vůbec nevyšetřuje, tak zbývá eh, velmi eh, drobné procento plateb v zemědělství. A když to pak Eh, porovnávám eh, s eh, procentem podvodu, tak už mm, prostě nezbyde nic. Svět není tak černobílý, jak ty jej maluješ. Existují i jiní poslanci, které, kteří se zabývají Olafem a Pokud jde o e, význam prahové hodnoty pro zahájení šetření e, ze strany OLAFem, tak to je jedno z kritérií, ale ne to rozhodující. Jestliže e, komise předepíše něco jiného, tak se bavme s komisí o tom, co je směrodatné, ale netvá, ale tvářit se před nepřehlednou veřejností tak, že ochrana Eh, za finančních zájmů Unie a eh, tudíž eh, vyšetřování podvodů z těchto důvodů vlastně v Unii nefunguje, to skutečně není v pořádku a na tom se nechci podílet. Děkuji. Paní Gresle se hlásí. Výjimečně to bylo číslo, které jsem nevypočítala sama, ale generální ředitelství zemědělství tak učinilo a sdělilo to Olafu písemně eh, v lednu nebo únoru loňského roku. Generální ředitelství zemědělství poukázalo, poukázalo v dopise na to, že prahová hodnota OLAFu pro rozvoj venkova eh, ten zemědělský prahový, eh, prahová hodnota je ještě vyšší, takže znamená to, že v oblasti rozvoje venkova je zpracováván pouze zlomek případu OLAFem. Tady nejde o Eh, malování věcí eh, černobí, na černobílo nebo o škaro eh, hlídství, ale jde o to, kdo to vůbec dělá pak, vyšet, kdo vyšetřuje podvody. My jsme zřídili OLAF, protože členské státy tyto případy nevyšetřili a nyní zřizujeme úřad veřejného zástupce. Když tedy OLAF se těmito věcmi nezabývá, byť byl mm, k tomuto účelu vytvořen, tak mm, poukazují na závažnost vážný problém. Já jsem se snažila také zjistit, kolik eh, zaměstnanců nebo referentů eh, zabývajících se bojem proti podvodům vůbec existují v jednotlivých generálních ředitelstvích v zemědělství několik eh, máme, ale mm, mm, není to dostatek. Já eh, bych eh, nechtěla tvrdit, že sklenka je z poloviny plná nebo prázdná. Jde tady o to, co je s těmi 99 případy, které vůbec nejsou zpracovávány. Also, Frau Kressle, ich will... Paní Kresle, já se tím budu zabývat. Je mi líto, že, vám, že ten dopis, který jste zmiňovala, od generálního ředitelství pro zemědělství ze začátku roku 2013 neznám, ale podívám se po něm, budu se tím zabývat. Když se podíváte ale obecně na naše statistiky za rok 2012 a teď už i za rok 2013 ve zprávě, která bude brzy vydána a e, ke které e, pan Kessler 8. E, dubna vám řekne bližší podrobnosti, tak je jasné, že pracujeme více, nikoli méně, co se týče počtu příležitostí případů eh, OLAFu. A mm, pracujeme také na hranici ehm, svých možností. Já jsem citovala článek 5 nařízení o OLAFu a můžete si být jistá, že ve všech oblastech, včetně rozvoje venkova, jsme velmi aktivní, jak už jsem říkala. Já se eh, tím dopisem budu zabývat, ale pokud já znám čísla o OLAFu, tak v oblasti zemědělství jsme opravdu velmi aktivní a na rok 2014 2015 máme nové IPP priority pro vyšetřování a tam ty takzvané, říkám takzvané, protože v minulosti to také nebyly skutečné prahové hodnoty. Byly to jenom orientační hodnoty, které vlastně byly součástí určité širší metodologie, ale tyto prahové hodnoty, protože vidíme, že se o nich stále diskutuje, že jsou, eh, tak jsme se rozhodli, že se jich vzdáme, že už je nebudeme používat v nových prioritách pro vyšetřování IPP. Eh, já tady nemám přesná čísla, ale pokud vím, eh, za rok 2012 a 2013 mohu říci, že to, co jste říkala, mm, nemohu potvrdit, ale samozřejmě, eh, jak říkám, na ten dopis se určitě podívám. Děkuji vám. Gressle Kifiševa se porančuje. Paní Gressle ještě jednou. Je mi líto. Víte, rok 2012. Eh, tam byla celá řada statistik eh, pozměněna a já jsem eh, se tím zabývala, upozorňovala jsem na to v několika dopisech a vyžadovala jsem follow-up, protože změna statistik vedla k tomu, že nelze srovnat minulé a stávající výsledky. V únoru 1. února bylo vlastně 423 případů zahájeno a zase ukončeno. A to jenom na základě nějaké změny statistik. To je eh, opravdu na hranici toho, co je eh, vůbec akceptovatelné. Když se vypočítávají takovéto jednorázové efekty, tak vlastně eh, se ukáže, že efektivita OLAFu je na poklesu, na ústupu. Jaké případy byly ukončeny nějakými následnými opatřeními, nějakým follow-up? Když se podíváme na tyto případy OLAFu, tak dojdeme k tomu, že je to 20 případů, eh, který, která vles, které vlastně byly uzavřeny vůbec s nějakým výsledkem. 40 až 50 byl dlouholetý průměr, takže já vám mohu dokázat pravý opak toho, co říkáte. Musela byste se ale těmi statistikami opravdu důsledně zabývat. Já jsem se o to pokusila a musím říci, že um, uh, se nechci spokojit s těmi čísly, protože srovnatelnost statistik na první pohled vůbec není zajištěna. Tím, že došlo ke změně eh, postupu, eh, kdyby ta změna nebyla provedena, tak jedně tehdy by ty, ta čísla byla srovnatelná a měla nějakou vypovídací hodnotu. Já mm, z důvodu chci říci, že mm, si nesmíme lhát do vlastní kapsy. Děkuji. Esmečere vége felé haladva még egyszer megadom a szót az Olaf. Igen. V, tak v rámci této diskuse ještě jednou dám slovo zástupkyni Olafu a potom vrátím slovo zpravodajce, abychom tento bod uzavřeli po druhé. Děkuji vám, pane předsedo, že mi ještě jednou udělujete slovo a chci ještě jednou odpovědět paní Gresle. Máte zcela pravdu. V roce 2012 jsme eh, některé statistiky změnili. To byl důsledek reorganizace OLAFu. Eh, víte to a o tom se tady už diskutovalo několikrát. K 1. únoru 2012 došlo k reorganizaci a také investigativní postupy byly uspůsobeny tak, aby OLAF dosahoval vyšší efektivnosti. A tudíž je pravda, to souhlasím, že rok 2012 2012 byl jakýmsi přechodným rokem a to se promítlo i do výroční zprávy OLAFu. My jsme to ale velmi zdůraznili. Se vší transparentností jsme to eh, vysvětlili a myslím, že je právo generálního ředitele zasáhnout do organizace a provést ty změny, které považuje za nutné, aby se dospělo k vyšší účinnosti a efektivity ve vyšetřování. Uvidíte a tudíž opět odkazuji na 8. dubna a tam uvidíte zprávu 2013 a e, máme dobré výsledky, které obrážejí také, e, že ty změny provedené v OLAFu mají svůj efekt, ale e, ty údaje budou k dispozici až v, únoru, pardon, v dubnu a zpráva samotná bude zveřejněna v, úto, v dubnu. Děkuji. A nyní má slovo paní Ayala Sender. Děkuji vám, pane předsedo těší mě, že jsem se mohla této diskuze zúčastnit a mm, slyšeli jsme, že budou předloženy pozměňovací návrhy. Ještě k údajům. Ty číselné údaje jsou velmi komplikované a pomohlo by mi, kdyby účetní dvůr ta čísla změnil to se nám bude hodit, abychom mohli kritizovat eh, ty obvykle podezření, podezřele, ale my musíme nakládat s těmi čísly nestranně. Eh, to znamená nezneužívat je, když se nám to hodí. Musíme být důslední. Eh, vzpomínám si, že se zde jasně konstatovalo, že tato zásada platí a musí se dodržovat. My jsme odpovědní za OLAF, zkoumáme práci a výkony OLAFu. Musíme samozřejmě poskytnout OLAFu eh, dostatek času, eh, aby se usadily ty organizační a právní změny. Pokud jde o ten dopis ohledně prahových hodnot v eh, rozvoji venkova, tak se eh, dostáváme do světa, kde kofinancování může působit určité problémy. Ne, nevím, jestli to může pomoci nebo uškodit věci. Eh, výsledky jsou negativní, ale ne kvůli OLAFu, ale eh, kvůli účetnímu dvoru. To souvisí s kontrolními mechanismy kofinancování členskými státy konstatujeme, že to OLAF nevyšetřuje, to, zně, to zde zaznělo, respektive vyšetřování probíhá na základě indicí. A poslat generálnímu řediteli dopis, tak nevím. Já bych si spíše přála transparentní informaci pro všechny protože když eh, musím každého oslovovat eh, jednotlivě, osobně a celé to svalovat na bedra Olafu, tak eh, snad mm, by jiný postup byl býval lepší. Ty dopisy generálního ředitele by měly být přístupné všem poslancům, pak bychom měli více informací a mohli bychom informovat také poučeněji a diskutovat poučeněji. Inge, já si myslím, že bys měla být lojální ne vůči mně nutně, ale alespoň vůči ostatním koordinátorům, kteří získají eh, onen dopis, abychom znali jednotlivé názory eh, vůči Olafu pro nebo proti. já sama bych ráda viděla um, ony dopisy, abychom byli lépe informováni. Děkuji vám, vážení kolegové poslanci. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. února v poledne a jak jsem již uvedl, 20. února v 9 hodin se znovu sejdeme, bude to společná schůze s výborem Libe a poté budeme následovat i v naší samostatné práci. Děkuji a tím končím.